Il numero legale c'è, possiamo cominciare i nostri lavori con il consueto annuncio. Dobrý den, tak zdá se, že už můžeme začít. Dovolte mi, abych vás zde přivítal. Máme před sebou plno práce budeme také hlasovat. Hlasování eh, bude ke konci zasedání od 17.30 se sejdou koordinátoři, potom se bude hovořit o governance, to je důležitá záležitost a budeme opravdu muset jednat stručně nebo hovořit stručně, to se týká všech, včetně mě snažte se tedy, prosím, co nejstručněji shrnout, co máte na srdci. Pod dva sdělení předsedy. 12. července jsme přidělili politickým frakcím Evropské politické strany EPP a socialisté předali jména zpravodajů co se týče EPP, je to kolega Tikao. Co se týče statutu politických stran kolega Gael, co se týče finančních pravidel pro politické strany, pokud nemáte připomínky, tak eh, bych něco řekl o složení soudního dvora. Jmenovali jsme místo předsedu Messerschmitta, tedy předsedou, on není zde v sále, bude zpravodajem eh, pro eh, výbor jury. Eh, co se týče legislativního návrhu týkajícího se navýšení počtu soudců v souladu článku 154 a 181 smlouvy o fungování Evropské unie. Kolega Messerschmidt konstatuje, že v minulosti eh, tento výbor eh, předložil stanovisko, takže je zbytečné předkládat nové stanovisko k téže věci, čili navrhuje, abychom žádné stanovisko nepředkládali a to já považuji za logické. Stačí, když eh, frakce pana Messerschmitta získá zpět přidělený bod. V té máme na, existuje návrh eh, v materiálech, tedy návrh eh, termínu zasedání našeho výboru pro rok 2013. Pokud nemáte připomínky, tak to považuji za schválené. Ehm, dále komise. Eh, řečník se opravuje. Eh, jedná se o aktualizaci ratifikace smluv o ekonomickém řízení a vládnutí a o vstupu Chorvatska do Unie. To máte v přílohách. Takže tolik k tomuto bodu. Připomínám, máme interinstitucionální skupinu o decentralizovaných agenturách, eh, která existuje a funguje od roku 2009. Její práce byla dokončena v červnu. Výsledek této práce byl projednaný, pro, prostudovaný. Řečník se omlouvá, opravuje. Výsledek této práce přijala konference předsedů 5. července. Neříkám, kdo byl, nebudu tady vyjmenovávat členy eh, toho, této komise, každopádně z toho vyplynul jeden dokument jako společná deklarace a společný přístup. A konečně po přečtení těchto dokumentů všechny tři instituce plánují objektivní hodnocení jednotlivých rozhodnutí a alternativ, tedy eh, rozhodnutí ohledně agentur. Eh, ty státy, které si přejí přijmout na svém území určité agentury, jak si budou eh, o tom moc jednat a budou tam tedy revizní klauzule, eh, takže nové agentury budou muset absolvovat zkušební období, aby eh, chom zjistili, jakým způsobem fungují, a nebo minimálně budou agentury zřizovány na dobu určitou v první fázi. Evropská komise nám předala dokument týkající se občanství 2010 a zprávy z roku 2010. Náš výbor předložil stanovisko paní Gurmaj, Předlo- eh, naše eh, jaksi stanovisko bylo kladné. V krátké době komise předloží zprávu, tedy náš výbor předloží zprávu týkající se politických stran, jak jsme o tom již hovořili. Budeme se také zabývat volbami v roce 2014. Nová zpráva o občanství bude předložena na jaře 2013, což bude rok občanů. A komise e, dohlíží na realizaci občanských iniciativ a vyvstaly určité problémy, především co se týče Um, počtu eh, přihlášek a eh, komise kontaktovala Lucemburg a organizátory deseti iniciativ s tím, že problém je, že členské státy se eh, musí zorganizovat tak, aby sběr podpisů byl transparentní. Tyto zprávy jsou velmi důležité a v Itálii jsme již značně pokročili. A nyní se dostávám k bodu 3 na pořadu jednání. Jste dostali zápisy se 25. Eh, 26. dubna, 29. 30. května, 18., 19. června a 11. a 12. července. Pokud nejsou žádné připomínky, tak eh, budeme postupovat jako obvykle. A nyní bod čtyři. Volba místo předsedů. Já jsem zpravodajem v této věci. Předložil jsem tuto zprávu. Je to jednoduché, týká se o toho článku 15 jednacího řádu. Já jsem předložil návrh, můžete k němu předkládat pozměňovací návrhy a v případě, že bychom měli e, volit více místo předsedů, tak když eh, budou odhlasování aklamací, nicméně bude muset proběhnout eh, volba pořadí tedy těchto místopředsedů tajnou volbou. Většina kolegů se k tomu eh, takto vyjádřila, ale Vilandedev někteří předložili návrhy, sice to nemá vyloženě formu pozměňovacího návrhu, nicméně budeme se tím muset zabývat, ovšem dnes na to nemáme čas. Takže já navrhuji, abychom si pouze stanovili termín pro předložení pozměňovacích návrhů a pak budeme mít černé na bílém prostě text k projednání. Promyslete si to a můžeme si stanovit termín 26. října v poledne, tedy jako lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a 27. listopadu bychom o tom hlasovali. Pan Wieland? Děkuji, pane předsedo. Rád bych se držel toho, co jste právě načrtl. Nechci jít do hloubky a do detailů. Chci říct jednu, jenom jednu jedinou věc. Ta změna, kterou jste navrhl, já s ní souhlasím. Týká se to jakési aktualizace našich, našeho jednace, jednacího řádu, protože uh, jednací řád pochází z určitého období a tehdy se také zvolil způsob volby. Před deseti lety jsme tedy řekli, že se to pořadí určí indikativně a vy navrhujete, aby do jednacího řádu bylo včleněno to, že se tak stane v tajném hlasování, že se v tajném hlasování určí pořadí a já si myslím, že je to naprosto v pořádku. Já bych rád navrhl, abychom to předložili tak, jak se to dělá v některých politických skupinách tohoto parlamentu, a sice, že musí být e, odevzdáno určité množství hlasů, protože stanovy chtějí, aby tady byla absolutní většina. Ta je potřeba k tomu, aby proběhlo první kolo voleb. Praxe v nedávné minulosti spočívala v tom, že kolegové někdy nezískali e, nebo mm, uplatnili pouze 40 hlasů, to znamená, že nebyla zaručena absolutní většina. To znamená, že já bych rád předložil návrh a hovořil jsem o tom se kolegy z nejrůznějších politických skupin, eh, ale celkem za to tedy souhlasím s tím, co jste navrhoval vy. Děkuji. no Dobrá, děkuji. Eh, nikdo další se nehlásí o slovo? Pan Wieland ne popírá tento návrh, pouze jej doplňuje a rozvíjí tedy ten náš návrh tím, že doporučuje, aby tu byla povinnost uvést ehm, určitý počet místopředsedů, abychom se vyhnuli nějakým hříčkám. Ehm, to posoudíte sami, až uvidíme pozměňovací návrhy, tak vidíme. A nyní pan Dev eh, žádá o slovo, protože eh, pokud máte nějaký návrh, já bych vám chtěl říci, že předložím mm, významný pozměňovací návrh v tom smyslu, aby došlo ke změně hlasování nebo voleb v eh, Evropském parlamentu, jak už jsem to ostatně naznačil v minulosti. Dobře, Dobře, nejde tedy o to, abychom předkládali něco, co bude rozporuplné. Jde pouze o to, že to můžeme nějakým způsobem doplnit. Máme tady dva alternativní návrhy, jeden od pana Výlenda a jedna, jeden od pana Dafa. Pan Goltier se ještě hlásil, prosím. Ano, já jsem z toho získal pocit, že ten, ta zpráva nebo ten návrh vyplývá z, konkrétního, z konkrétní poptávky, kde šlo o konkrétní příklad. Šlo tam o e, bod římská 2.15. Není mě to úplně jasné, ale já se chci zeptat, co se stane, když budeme muset nahradit pouze jednoho eh, místo předsedu, protože to byl důvod celé té zprávy. Z toho to vlastně celé vzešlo. Když odhlédneme od tohoto problému, tak samozřejmě můžeme navrhnout jakýkoliv pozměňovací návrh, cokoliv nás napadne, ale potom bychom také museli změnit název zprávy. My, co by politická skupina, se, jsme přesvědčeni o tom, že není potřeba jít za stanovenou otázku. A ta stanovená otázka se mohla vyřešit i tím, že provedeme příslušnou interpretaci, ale pokud už chceme napsat reformu jednacího řádu, tak to nesouvisí s otázkou, která nám byla původně položena. Jde protože tehdy šlo pouze o to, abychom pozměnili eh, způsob volení místo předsedů. A naše politická skupina je proti tomu. Myslím si, že bychom o tom měli diskutovat. Eh, nejde eh, o to, abychom šli za zadání, které tu původně bylo. Dobře, pokud jde o název zprávy, tak s tím samozřejmě nemám problém. Já tedy navrhuji, abychom stanovili lhůtu a následně o tom můžeme ještě jednou diskutovat. Celý postup už začal, to znamená, že v tuto chvíli není možné říci, že nebudeme dělat nic. Musíme v tom zkrátka pokračovat, ale dobře, budeme se o tom bavit ještě později. A nyní se dostáváme eh, k bodu číslo 5, ustanovení Evropské unie o vzájemné obraně a solidaritě, politický a operativní rozměr. 12. července byl zpravodajem jmenován pan Duff. A toto stanovisko je tady určeno výboru 7. My tady eh, ve smyslu článku 50 jednacího řádu spolupracujeme s výborem 7. Týká se to institucionální implementace těchto bodů těchto doložek. Tyto doložky se dostaly i do smlouvy o založení Evropské unie prostřednictvím Lisabonské smlouvy. To znamená, že já v tuto chvíli poprosím autora, pana zpravodaje, aby to stanovisko krátce e, představil. Vy jste ho dostali v angličtině. E, bohužel to bylo na poslední chvíli, takže není k dispozici v jiných jazycích, ale nepochybně to do budoucna přeložíme. Pan zpravodaj nebo autor stanoviska tady vypsal jednotlivé změny do 20. září do 12 hodin k tomu kolegové mohou předkládat svoje pozměňovací návrhy, tak aby se to všechno stihlo přeložit a 9. října o tom budeme hlasovat. A nyní bych se rád vrátil k tomu, co jsem řekl na počátku. Myslím si, že bychom měli diskutovat hlavně o, o ekonomicko-sociální koordinaci před zasedáním koordinátorů. To znamená, že bychom měli být co možná nejstručnější a nejprve předám slovo panu Dafovi, aby to krátce představil. Pane předsedo, děkuji vám. Jak jste řekl, lhůta a celý časový plán je poměrně napjatý, protože výbor sede a výbor pro zahraniční záležitosti by byli rádi, kdybychom tuto zprávu mohli dokončit včas. Tak, a, tak abychom mohli ovlivnit zveřejnění návrhu rozhodnutí komise. Tak, aby uh, mohl být pozměněn článek 222 smlouvy o fungování Evropské unie. Je to ta takzvaná doložka o solidaritě. Hlavním zpravodajem je pan Paško, který je tady dneska s námi. Výbor sede bude vést první závažnou diskuzi na toto téma zítra. Jsou tu dvě, dva články smlouvy, kterým se tu věnujeme. Za prvé je to článek 42.7 smlouvy o Evropské unii, pan Pašku nazývá tento článek obranou doložkou. Já osobně bych byl radši, kdybychom to nazývali doložkou o pomoci. Nicméně základ je poměrně jasný. Je to původní bruselská smlouva o západu Evropské unii. kteráž to byla včleněna do unijního rámce prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Náš výbor by se měl v této souvislosti zaměřit na zjednodušení. Na zjednodušení obou doložek v důsledku změny smluv. a v důsledku změny rovnováhy mezi institucemi. Rád bych řekl, že pokud jde o článek 42.7, dospěl jsem k jasnému závěru. V tuto chvíli bychom neměli znovu zahajovat jednání o smlouvě anebo o interinstitucionálních otázkách. Není tu žádný tlak vytvářený ani na komisi, ani na Evropskou službu pro vnější činnost, abychom tedy měnili tyto doložky smlouvy. Nicméně se obávám, že jsme tady vyčerpali možnosti pro clustering, pokud jde o spolupráci klíčových skupin. Pokud jde o provádění zvláštních misí. A kromě toho bychom tedy měli zmínit stálou spolupráci v oblasti obrany. Rád bych kromě toho upozornil na kompatibilitu NATO a nového strategického konceptu. To, to jsou ty takzvané Petersberger tasks, které jsou v tuto chvíli popsány v článcích 42 a 43 smlouvy. Z praktického hlediska je nám všem známo, že navzdory skutečnosti, že pouze 21 ze 27 členských států jsou členy NATO, nemůžeme podnítit doložku o vzájemné pomoci bez toho, abychom to eh, konzultovali s NATEM a spolupracovali co možná nejtěsněji s NATEM. Domnívám se, že navzdory politickým problémům, které jsou nám všem známy, které souvisí s Tureckem, s Kyprem, navzdory skutečnosti, že je to funkční spolupráce mezi úředníky a armádními zástupci armády, mezi NATEM a Evropskou unii, tak politická spolupráce na úrovni Kety Eštnové a pana eh, Rasmusena je stále ještě nedostatečná. A já si myslím, že by bylo vhodné, abychom tady formulovali naše přání, že by se ta jejich vzájemná spolupráce měla vylepšit. Závažnější otázka, která z toho pro nás vyplývá, se týká rozhodnutí Rady implementovat nebo zorganizovat implementaci provádění článku 222 smlouvy. To je ta zmiňovaná doložka o solidaritě. Já jsem se v této souvislosti snažil upozornit radu na to, že toto rozhodnutí týkající se nevojenských prvků musí být přijato kvalifikovanou většinou. A zároveň jsem chtěl upozornit na to, že do celého procesu musí být plně a řádně zapojen Evropský parlament. A že o tom musí být také řádným způsobem informován. Předložil jsem stejné pozměňovací návrhy eh, ke stanovisku výboru AVKO a k zprávě pana Pašku. Doufám, že se nám podaří postupovat paralelně, probrat obojí zároveň a dospět ke stejnému závěru, ke stejné pozici, dříve než se to dostane na pořad hlasování v listopadu. Děkuji vám, pane předsedo. Grazie a lei, onorevole lavoro di contatti. Děkuji, pane Dafe, děkuji vám také za to, že jste navázal příslušné kontakty. Pan kolega Kunc, stručně prosím. Děkuji, mně se líbí tato slova jako vzájemná obrana, vzájemná pomoc a solidarita. To patří tedy k mým oblíbeným tématům a pojmům a tak nás to uklidňuje, že bude zajištěna pomoc, ale očekávám, že Srbsko by bylo v roce 1914 vděčné za pomoc, když došlo k, k, k útoku Německa a to by mohlo zachránit životy milionů. Já bych chtěl vědět, zda je tato ochrana taková to zde také uvedená. Odstavec 7 je to odkaz na eh, členské státy no, severoatlantické oblasti. A chtěl bych vědět, eh, jak byl například opakovaný útak na Falklandy, eh, zda by to bylo spojení zbraní a zda by to získalo nějakou podporu. Byla by tato solidarita taková retrospektivní, zahrnovala by vzájemnou pomoc v případě eh, Turecka invaze a obsazení Kypru? Já se domnívám, že ne. Pokud by tedy eh, Turecko bylo eh, k něčemu takovému připraveno, jak by se postavili tedy eh, členské státy eh, k takovémuto obsazení? Eh, děkuji vám. Děkuji, pane Fronsene, pane Jansene. Hlásil jste svou slovo? Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl jenom krátce vyjádřit a podpořit tuto otázku v eh, smlouvě, tedy otázku vzájemné solidarity, protože se domnívám, že se jedná o jeden z nejdůležitějších prvků a ukazuje to zcela jasně federální eh, charakter eh, politické jednoty v Evropě, ale jsem také poněkud skeptický. A to, co se týče konkrétního uplatňování, již se o tom zmínil můj předřečník. Jeho postoj je sice spíše euroskeptický, ale jde o to, do jaké míry bychom podpořili Spojené království v případě eh, postupu vůči Falklandu, ale je třeba tyto návrhy ještě podstatně přepracovat, protože v praxi by bylo velice složité se konkrétně vyjádřit a říci, kdy, se, kdy vstoupí v platnost tato doložka o vzájemné obraně. A je tu jeden velice konkrétní příklad. Myslím, že to bylo v roce 2003, není to tak dávno. Jedno evropské území na území eh, Španělská ostrov Peneril byl obsazen eh, marockými vojsky. Byla to sice taková drobná akce, ale eh, země byla postavna před hot hotovou věd, věc a v blízkosti Gibraltaru je celá řada malých eh, ostrovů Alosera, a celá řada dalších ostrovů, které by Maroko chtělo k sobě připojit. Tyto ostrůvky sice nemají strategický význam, ale přece jenom eh, eh, je to součást suverenity Španělska. Španělsko se snažilo eh, mírově vyřešit tento problém a také jsme ad hoc podpořili Španělsko. Takovéto problémy nejsou u ostatních hranic, třeba Portugalska nebo Francie, ale Španělsko takovéto problémy má. Nedomnívám se, že by někdo vytáhl do války v zájmu těchto malých ostrovů. Tady se spíše nabízí možnost přímého dialogu s Marokem jak daleko bychom šli v otázce eh, doložky o vzájemné obraně. Bude to solidarita v případě vojenské nějakého útoku nebo v případě katastrof. Já si v jiných případech nedovedu představit, že by naše sobecké členské státy se příliš snažili, aby efektivně bránili druhý členský stát. Pan Pašku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem neměl v úmyslu vystoupit, ale protože to zaznělo několik politických a eh, právních otázek, chtěl bych eh, říci několik slov. V podstatě eh, existují tyto doložky a jakákoliv země může požádat o jejich uplatnění. A co potom uděláme? To byla otázka, před kterou jsme stáli. Komise chce předložit eh, takový plán, takovou matrici, jak bychom měli eh, v takovýchto případech postupovat a eh, víte, že by se k tomu parlament měl vyjádřit. A je jasné, že je třeba pokročit o kousek dále, abychom věděli, jak se zachovat, když někdo bude požadovat uplatňování těchto doložek. 21 členských států je pokryto svou účastí v NATO a pokud se tedy něco stane na jejich území, tak eh, eh, vystoupí na jejich obranu eh, NATO. Ale co ostatní, které nejsou členy na to. Možná, že takováto situace vznikne a není nepředstavitelné, že by k tomu došlo. Takže to byla původní motivace, proč jsme se tím zabývali. A byla to také myšlenka pana Valtieriho, úplně poprvé, když se o tom v naší skupině diskutovalo. Jistě více se zaměřujeme na doložku o solidaritě a vzájemné pomoci, ale e, e, vidíme, že je třeba se prokousat celou řadou byrokracie, když chceme změnit název zprávy. Myslím, že bychom se tím také měli zabývat, pokud chceme opravdu zlepšit tu proveditelnost v stanových časových limitech. Co se týče těch příkladů, které řekl pan kolega, jsme fascinováni to, konspirací eh, na Kypru. Jeden britský eh, novinář napsal o tom knihu. Já jsem ještě nedočetl dokonce, kdybych ji dočetl, tak bych mohl zareagovat. Děkuji. Pokud se už někdo nehlásí o slovo, dovolte, abych ještě jednou zopakoval, co jsem říkal. Eh, ke stanovisku o eh, doložce o solidaritě Ke čtvrtku 21. září eh, ve 12 hodin musíme předložit všechny pozměňovací návrhy. 9. října se o tom bude hlasovat. A dále bod 6. Průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku. Ne, pan Dav se ještě hlásí o slovo. Na mě velice zapůsobila ta Eh, rychlost, s níž eh, pan předseda vede jednání. Já jsem chtěl pouze říci, že účelem této zprávy není nějak eh, posunout dále doložku o vzájemné pomoci. My se nesnažíme nalézt Eh, vzorové příklady. To není součástí této činnosti. Chtěl bych požádat pana Bronce, aby si důkladně pročetl kritéria eh, doložky eh, solidarity. Tam jsou uvedeny skutečné okolnosti, k nimž bohužel občas dochází. Jsou to také případy projevů terorismu, nebo to jsou přírodní katastrofy. A v současnosti si vážíme toho, že členství v Evropské unii zahrnuje takovou vzájemnou pomoc a odpovědnost v takovýchto případech. A kdyby Srbsko a Rakousko-Uhersko byly bývaly eh, spojeny v roce 1914 v nějaké eh, integrační smlouvě. Potom se domnívám, že by nedošlo k první světové válce. Já se omlouvám, Samozřejmě jsem vás měl vyzvat, eh, dát vám slovo na konec této diskuze o tomto tématu. Nicméně eh, musíme pracovat rychle, jestliže chceme zvládnout všechny body, které máme na pořadu jednání, tak proto tak tak rychle tedy. Čili nyní průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Ehm, kolega Časkovský eh, je zpravodaj, je to tedy zpráva tedy o stanovisku, ehm, příslušný je rozpočtový výbor, my se nemůžeme vyjadřovat k institucionálním otázkám, které se týkají první aplikace Lisabonské smlouvy. Kolega Časkovský nám nemohl předložit zprávu a tak jako v minulosti pozměňovací návrhy budou muset být předloženy k textu příslušného výboru, tak možná, pane Časkovský, byste nám k tomu něco mohl říci. Eh, dámy a pánové, Andrew, já bych řekl jenom pár slov k víceletému finančnímu rámci z našeho pohledu a na, k naší pozici. My v podstatě čekáme, co řekne rozpočtový výbor, my na to teprve budeme reagovat, zatím nemáme příliš látky k projednávání. My se musíme soustředit tedy na otázky budoucnosti Evropy, eh, zesílené spolupráce, ale hlavně bychom měli přemýšlet o tom, co my jako náš výbor můžeme říci k roli parlamentu v procesu eh, eh, víceletého finančního rámce. Máme určité neformální věci v rámci výměny dopisů a tak, ale měli bychom se zamyslet nad tím, co bychom chtěli zakotvit do té dohody mezi institucemi a za druhé bychom se měli zamyslet nad vztahem mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem, eh, protože v současné době ty vazby jsou zcela neformální. A pokud to budeme chtít nějakou formou formalizovat některé tyto relace, eh, což bude určitě velmi těžké, protože zjevně meziinstitucionální eh, dohoda existuje mezi radou, komisí a parlamentem. Ale chtěl bych vyzvat všechny kolegy a především koordinátory, aby začali přemýšlet o těchto věcech, protože v AFKO bychom se mohli třeba i sejít neformálně na kafe a, a říci si, eh, jako, jaké, mm, jak bychom mohli tedy samozřejmě my budeme reagovat na zprávu rozpočtového výboru, ale měli bychom sami už mít nějaké naformulované myšlenky, které bychom mohli projednat předem. Takže proto vás chci poprosit, abyste se nad tím zamysleli, protože v jednu chvíli pak budeme muset vstoupit do diskuse, tak ať jsme připraveni. A e, ty schůze všech zpravodajů, e, který, kteří mají něco do, dočinění s víceletým finančním rámcem, tak my mezi sebou bychom si měli vyjasnit, zda předkládáme vlastní názor nebo, nebo ten vyjednaný v rámci, v rámci jednotlivých schůzí. Ale myslím si, že než eh, že to je v podstatě ten základ, který já v tuto chvíli můžu k této věci říci. Děkuji. Dobrá, takže nebudeme zahajovat rozpravu a ušetříme tím čas. Pak máme termíny. Vy máte lhůtu do 20. září, což je čtvrtek, a 9. října dojde k přijetí zprávy. Já jsem říkal, že chceme, abychom jak si pracovali rychle, ale paní Ženako požádala o slovo k otázce doložky o solidaritě. Ona, vy jste přišla poté, co jsem již prohlásil tento bod za uzavřený, nicméně já vám dám slovo, pokud slíbíte, že budete opravdu stručná. Slyšela jste mě, prosím, paní Žonako? Ano, děkuji, slyšela jsem vás, pane předsedo, a děkuji. Máte pravdu. Pan Dav sepsal zprávu. Jsou to vlastně pozměňovací návrhy ke zprávě a je to určeno pro výbor SEDE. Nicméně musím říct, že celý ten postup je trochu zvláštní, protože se nabízí otázka, jak o tom vlastně máme hlasovat. Ve výboru SEDE o tom ještě nebylo hlasováno, o stanovisku pana Pašku, a já jsem z toho získala dojem, že pozměňovací návrhy, které mají být předloženy, pan Dáv je samozřejmě stínovým zpravodajem pana Pašku a předložil v podstatě v obou případech stejné pozměňovací návrhy. Já bych byla ráda, kdybychom mohli o tom tématu diskutovat do větší hloubky a kdybychom se mohli pobavit i o tom, jak o tom budeme hlasovat, protože e, názory na to jsou velmi liší ve většině bodů stanoviska pana Daf. Dafa se liší naše názory a myslím si, že bychom o tom měli zevrubně diskutovat. Není možné, abychom diskutovali pouze krátce a pak hned hlasovali. To se mi nelíbí. Ano, dnes odpoledne jsme si eh, říkali, že výbor sede k této věci bude mít e, zásadní rozpravu zítra dopoledne. A já jsem se snažil v každém výboru, aby to bylo tak to, tak aby e, jak si ten výsledek nebyl byl konzistentní, jak si výsledek práce jednotlivých výborů. Snažím se omezit jednotlivé body zájmu a ko tak abychom se tedy soustředili na klíčové otázky s tím, že problematika zahraniční politiky bude v kompetenci CD a zahraničního výboru. A co se týče harmonogramu, je to, je to sice napjaté, ale budeme se tedy snažit postoupit co nejrychleji ku předu. Děkuji. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 20. září v poledne, hlasovat 9. října. Já si myslím, že jakmile pozměňovací návrhy budou předloženy, tak potom uvidíme, jestli bude ještě eh, čas pro, pro projednat eh, ty pozměňovací návrhy důkladně tak abychom mohli o nich řádně hlasovat. Čili budeme pokračovat tak, jak to máme na programu. Jedná se o zřízení programu Evropa pro občany na období let 2014 až 2020. Já nejsem schopen odpovědět na výzvu pana, nebo na pozvání pana Traškovského na kafe. Jak říkal, ne, totiž jenom abych to vysvětlil. Říká pan Dav. Pokud žádáte o pozměňovací návrhy do 20. tohoto měsíce, tak bychom měli mít nějaký dokument k pozměňování a žádný nemáme. To je moje první věc, první poznámka. A Druhá poznámka je, já bych byl rád, kdyby zpravodaj popřemýšlel o tom, co by se stalo, když na konci všech jednání zjistí parlament, že jsme dospěli někam k nějakému balíčku, který nemůžeme akceptovat, tedy co se týče toho víceletého finančního rámce. Jestliže ten návrh bude nepřijatelný. Já mám takový dojem, že zatím je ten postup velice pomalý a v radě panují veliké rozdíly v názorech mezi členskými státy a také mezi komisí, radou a parlamentem. A, a není vůbec vyloučené, že dojde k určité schodě, která ovšem eh, jak si omezí zajíma, jak si zajímavé perspektivy ústavní krize. A já si myslím, že příslušný výbor by měl minimálně aspoň odhadnout parametry tohoto problému, pokud vyvstane. A pokud nevyvstane, tak jestliže to promyslíme, pak nám to může pomoci soustředit se na Eh, tu nutnost dosáhnout schody. Kolega Valtieri. Děkuji jenom velmi stručně. Já bych chtěl říci, že přijímám pozvání Rafaela. Náš výbor musí předložit určité institucionální aspekty, procedurální záležitosti ti, kteří, pro ty, kteří jednají o víceletém finančním rámci, eh, já nechci zacházet do podrobností eh, jednotlivých ustanovení, ale bylo by užitečné prostě, kdybychom měli brzy k dispozici určitý přehled situace tak, abychom mohli k tomu nějak účelně eh, přispět. Omlouvám se, já mám jenom jednu otázku, co se týče toho 20. září a tak dále, toho harmonogramu, protože jestli jsem to dobře pochopil, my musíme počkat, až se, až rozpočtový výbor vyprodukuje nějaký dokument, čili my můžeme neformálně dělat, co budeme chtít předtím, než k tomu dojde, ale eh, eh, jak si my se můžeme scházet neformálně, libovolně, ale teprve až dostaneme nějaký dokument, tak pak budeme o něm moci formálně diskutovat. A tady já si těžko umím představit, jak to udělat na základě toho navrženého eh, harmonogramu pro předložení pozměňovacích návrhů a tak dále. Děkuji. Eh, Podle údajů, které máme vzhledem k tomu, že nemáme žádný dokument, ty termíny jsou takto naplánované, ale tedy nejprve si počkáme na ten dokument tedy a pak si řekneme, jaký bude plán tedy pro předložení pozměňovacích návrhů a tak dále. Dobrá, a nyní přistupujeme k tomu bodu 7 Evropa pro občany. Gerald Hefner, je to při, kulturní výbor je příslušný, je to e, návrh e, zprávy z vlastní iniciativy. Výbor navrhuje článek 167 místo článku 352 jako základ a Eh, navrhujeme předložit legislativní návrhy, které mohou být buď součástí legislativní zprávy nebo, eh, nebo průběžné zprávy podle toho, jak rozhodne kulturní výbor, výbor pro kulturu. Čili abychom využili eh, čas, který máme k dispozici a zbyl ještě tedy čas i na následující body poprosím pana Hefnera, aby velmi stručně tuto zprávu předložil. Děkuji. Rád bych předeslal to, co jste právě řekl v úvodu. I my jsme se na to velmi podrobně dívali, pokud jde o právní základ. Výbor pro právní záležitosti se na to také podíval a máme k dispozici stanovisko výboru Jury a výboru Kult. Dívali jsme se na ně a já sdílím ten názor, který formulovali oba výbory, a sice to, že vhodným eh, základem by měl být článek 167 a 352. V tomto smyslu tedy budeme formulovat naše stanovisko a budeme ho odevzdávat v rámci řádného legislativního postupu se zohledněním zmíněného právního základu. Možná, že bude dobré, když krátce provedu úvod. Pravděpodobně všichni víte, že Evropa pro občany je program, který eh, tuto chvíli běží do roku 2013 a potom bude běžet ještě v dalším období 2014-2020. A my nyní tedy musíme zřídit ten nový program na nové období. Komise k tomu předložila velmi rozsáhlý návrh, který je v určitém ohledu velmi podrobný. Jsou tu stanoveny cíle programu, jsou tu stanoveny také postupy, způsoby práce jsou tu eh, stanoveny operativní cíle, trendy, jde o operativní tematické cíle, o které se, se musíme v určitých ohledech toho programu snažit. Všechno to jsou věci, na které se mohou kolegové následně podívat. Ve svém stanovisku jsem se nejprve zaměřil na celý návrh a potom jsem se konkrétně podíval na diskuzi, která je vedena v jiných orgánech. Šlo mi především o stanovisko eh, zúčastněných iniciativ. Já sám jsem k tomu sepsal celou řadu iniciativ a žádal jsem o stanoviska. To znamená, že jsem se ptal těch, kteří s programem pracují na to, v čem spočívají problémy, co by bylo možno zlepšit a tak dále. Toho se týká několik málo bodů nebo návrhů, pozměňovacích návrhů, které jsem sepsal a které jsem vtělil do našeho stanoviska. Za prvé, chceme se postarat o to, aby způsoby práce, které formulovala komise, byly doplněny. Abychom sem začlenili i multi-stakeholders joint projects, to znamená společné projekty, kterých se bude zúčastňovat více stran, menší projekty, potom geografická diverzita a další věc. Těžko dosažitelné cíle jde o to, abychom, nebo těžko dosažitelné skupiny, jde zkrátka o to, abychom oslovili všechny skupiny občanů, včetně těch, které jsou špatně oslovitelné a dosažitelné. Chceme se v tom textu zároveň soustředit na to, že tento program nenahrazuje horizontální dialogy, které fungují jinde a na které jsou vyčleněny finanční prostředky v jiných částech rozpočtu. A zároveň chceme dát jasně najevo, že prostředky z programu Evropa pro občany nejsou Eh, k dispozici pro jiné nástroje, ale jsou k dispozici pouze pro nástroje, které odpovídají vlastnímu programu Evropa pro občany. Nelze to tedy směšovat. Pokud jde o programy na unijní úrovni, tak tady bychom byli rádi, kdyby to bylo formulováno trochu obecněji, otevřeněji. jde o aktivity, které jsou prováděny na transnárodní úrovni anebo které mají evropský rozměr protože jinak ta oblast působnosti by byla příliš úzká a vypadla by z toho celá řada smysluplných aktivit, protože eh, celá řada aktivit je nadnárodní povahy, ale není nutně ještě evropský nemá evropský rozměr, není na evropské úrovni. To znamená, že díky eh, této změně by se ta definice stala mnohem otevřenější, volnější a kromě toho bychom byli velmi rádi, kdyby určité detailní formulace, například indikátory pokroku a další věci, aby se to dostalo do přílohy a aby to nebylo v samotném textu, protože podle našeho názoru je to z technického hlediska a z hledisky výstavby eh, textu lepší. To jsou tedy ty podstatné změny, které jsem navrhl. Vycházím z toho, že se na to ještě v klidu podíváte a budu se velmi těšit na vaše komentáře, po případě další pozměňovací návrhy, které navrhnete vy, k těm, které jsem navrhnul již já. A až budou vaše pozměňovací návrhy k dispozici, tak o tom můžeme ještě jednou diskutovat. Onorevole ah, Gurmai ha chiesto di intervenire. Paní Gurmaj se přihlásila o slovo. Pane předsedo, milí kolegové, nejprve mi dovolte, abych poděkovala eh, Geraldovi za práci, kterou odvedl na tomto stanovisku. Samozřejmě, že my eh, všichni věříme ne pouze evropským občanům, ale také evropskému občanství a proto bych byla velmi ráda, kdyby eh, chom to dokončili, protože je to velmi důležité pro nás, pro všechny. Ale v tuto chvíli bych se ráda zaměřila na to občanství. Samozřejmě, že už jsme diskutovali o e, roku 2013, který bude rokem občanů. Proč na tom trvám? Domnívám se, že musíme napomoci tomu, aby se eh, rozvinul smysl pro evropské občanství právě nyní v období krize, protože jednota eh, Evropské unie je někdy zkoušena a spochybňována a právě proto je velmi důležité, abychom realizovali takovýto program Evropa pro občany a abychom ho brali velmi vážně. Musíme podněcovat evropské občany k eh, účasti v v evropském rozhodovacím procesu, myslím si, že bychom se měli soustředit právě na jejich větší účast v evropském dialogu a mělo by to být naší prioritou. Jsou to další oblasti, kde můžeme lépe spolupracovat, například lepší chápání a pochopení fungování Evropské unie a evropských institucí agitační kampaně o přidané hodnotě Evropské unie. Především eh, by to měly být kampaně zaměřené na novou generaci, na mladé lidi, Tito lidé vědí o Evropské unii, ale paradoxní je, že někdy nevidí, nevědí, v čem eh, spočívá jejich přidaná hodnota. To znamená, že nevědí, co to eh, přináší občanům. A proto bychom, bychom se měli snažit eh, v této souvislosti o vytvoření vhodných nástrojů. Měli bychom si vyměňovat příklady dobré praxe. Já se velmi těším na spolupráci s Geraldem. Děkuji. Paní Žanáko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento program je skutečně nadmíru zajímavý. A to především v tuto chvíli, protože jde o to, co Evropa znamená pro občany. Program Evropa pro občany je důležitý především pro mladou generaci. Pokud si uvědomíme, jaké tendence je možno v Evropské unii zaznamenat, tak si musíme přiznat, že často eh, to souvisí s extremismem, především eh, s pravicově extrémními stranami. A proto se domnívám, že v této souvislosti by program Evropa pro občany mohl sehrát velmi důležitou roli. Pane předsedo, evropští občané mají často dojem, že nejrůznější negativní události se dějí právě proto, že sociální model nemá v Evropě už smysl, už své místo. Často mají lidé pocit, že ty negativní věci se dějí právě kvůli Evropě. Na Evropě už nikdo nevidí nic pozitivního a právě proto občané si Právě proto si občané neuvědomují, jakého blahobytu jsme 60 let po konci druhé světové války dosáhli. To už je zkrátka nez, nezajímá a určité věci jsou považovány za samozřejmost. Domnívám se, že tento program by měl být využit k tomu, a doposud tak dobře fungoval, a musím říct, že pan kolega k tomu předložil dobré myšlenky, dobré podněty, ale nepochybně je tu i určitá možnost zlepšení. Dialog s mladou generací. To zatím nepřineslo eh, žádné konkrétní výsledky. Návrh pana Hefnera se nám velmi líbí. Jde především o to, abychom se soustředili na evropské dějiny, abychom se věnovali procesu demokratizace a a abychom se postarali o to, aby byly evropské instituce lépe hodnoceny a vnímány. Myslím si, že bychom, že bychom to celé měli propojit s programy na národní úrovni. Pokud budeme moci vycházet z toho, že jednotlivé národní vlády využijí bohatství, které bylo v Evropě vytvořeno, tak Eh, bychom se o to měli postarat a měli bychom vidět i ty pozitivní věci, ne stále jen to negativní. Samozřejmě, že ten program Evropa pro občany není všelek, že to nevyřeší všechno, ale já si myslím, že bychom ho měli co možná nejlépe využít a náš výbor by se tím měl podrobně zabývat. Jde o to, jak jednotlivé národní vlády budou program Evropa pro občany realizovat a jakým způsobem budou rozděleny finanční prostředky. Na tom závisí to, co, čeho dosáhneme, jak budeme postupovat proti extrémním politickým pozicím a já panu zpravodaji velmi děkuji. Děkuji. Prosím vás, abyste byli co možná nejstručnější, protože máme eh, k tomuto tématu ještě dva další eh, komentáře. Nejprve pan Brons velmi stručně. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Eh, důvodová zpráva zmiňuje krizi důvěry v Evropské unii. A potom dále vysvětluje tuto krizi tvrzením, že občané nejsou vědomi role Evropské unie a jejich úspěchů. Já si myslím, že ta základní eh, ta hrozba je jasná, nebo ta základní myšlenka. Pokud je tady určitá antipatie vůči Evropské unie nebo určitá deziluze, tak je to dáno tím, že lidé nechápou Evropskou unii. A pokud by ji chápali, pokud by o tom více věděli, tak by si Evropské unie cenili. Pravděpodobně Evropská unie si musí být eh, více vědoma sama sebe a musí být více sebe kritická. Pravděpodobně je to dáno tím, že, evropské, že evropští občané eh, chápou Evropskou unii příliš. Proto mají tu deziluzi, ne proto, že by ji rozuměli málo. Děkuji. Pan Guerrero, prosím. Ano, děkuji. Já budu velice stručný, abych eh, navázal na odpověď pana kolegy Janaku. Chtěl bych říci, že musíme na národní úrovni se postarat o lepší obhajobu tohoto projektu. V dnešní době je to mnohem důležitější než kdykoliv jindy. Závisí to na každém jednotlivém státu. Jistě vlády působí aktivně, ale je to kontraproduktivní vůči uznání Evropské unie. Zaznamenali jsme to v některých státech, v těch, kde vlády hovoří o Evropské unii nebo o třetích zemích jako o těch, kteří e, způsobili tyto problémy. Když očekáváme od občanů, aby se postavili za Unii. Potom je takové to e, úsilí nutné na národní úrovni a to právě pan navrhovatel navrhuje. Děkuji, pane Guerrero. A Nyní pan Hefner. Velice stručně bych chtěla zareagovat na vaše příspěvky. Chtěl bych poděkovat za konstruktivní diskuzi. Já souhlasím s panem Kumajem, že koncepci evropské evropského občanství musíme brát vážně a také ještě rozšiřovat a také eh, panu Janaku. Děkuji, že se zmínil v některých věcech, o kterých jsem nehovořil z časových eh, důvodů. Ukazuje to, že jste to četl opravdu velice pozorně a děkuji, že hodnotíte mé návrhy tak pozitivně. Eh, pan Guerrero Salom, já sdílím tento postoj a otázku, co můžeme udělat lépe, abychom posílili Evropu abychom měli programy a podporovali programy, které umožní dialog mezi občany, činnost občanů, zpracování historie, podpora eh, participace. V celku je to opravdu smysluplný, dobrý program, jsou to dobře investované peníze. Naše eh, návrhy usilují o to, abychom eh, na těch místech, kde je to zadání eh, příliš eh, úzce formulováno, abychom to rozšířili a eh, alokovali prostředky právě pro tyto cíle. Myslím, že je to velice dobré a děkuji také komisi za předlohu. Děkuji, pane Hefnere. 9. října má být schváleno toto stanovisko. Musíme stanovit lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů. Bude to eh, čtvrtek 20. září ve 12 hodin. Dobře, můžeme pokračovat dále a přejít k bodu 8 a to je směrem k skutečné z hospodářské a měnové unii za výbor Ekon. Je příslušným výborem má být vypracována zpráva a také ke zprávě e, předsedy Evropské rady a my bychom se měli podle článku 50 e, spojit a spolupracovat s výborem ECO. Na oba e, výbory se sešli, v, sešli se navrhovatelé a můžeme nyní o tom diskutovat. Nejprve si tedy vyslechneme pana navrhovatele Kultieriho a potom následuje diskuze o ústavních problémech víceúrovňové zprávy v Evropské unii. Obě tematiky jsou vzájemně propojené. Spolu s pravodajem je také pan Galtieri a také pan Čarskovský bodu 9, ale před hlasováním máme pouze hodinu času. Domnívají se zpravodajové, že bychom mohli o obou bodech diskutovat společně. Pan Galtieri s tím nesouhlasí. Ne, ne, nejde o hlasování, jde o diskuzi. Já jsem řekl hlasování, ne. Já jsem to chtěl urychlit, ale <clears throat> teď eh, se mi to nepodařilo. Budeme diskutovat odděleně o eh, bodech 8 a 9 nebo společně. Eh, o tom můžete vy rozhodnout. Otázka na pana Čarčkovského. Ten je také proto, abychom o tom diskutovali společně. Je také přítomen pan Korbet, který zastupuje kabinet pana von Rompoje. Dobře, takže můžeme dát slovo oběma zpravodajům. Nejprve vystoupí pan Galtieri, který je eh, navrhovatelem stanoviska a pan Čárkovský není proti tomu, takže prosím, máte slovo, pane Galtieri. Děkuji vám. soustředím se na to stanovisko, protože k němu musíme předložit velice rychle pozměňovací návrhy a potom hlasovat. A později také řeknu, jak je možné tento první text spojit ještě s další prací spolu s panem Čarkovským. Článek 50 představuje složitý postup, ale v tomto případě a také se podíváme ještě na eh, stanovisko výboru Ekon a na eh, pozměňovací návrhy. Ale myslím, že článek 50 není až zas tak velkou překážkou, protože jsem si pročetl eh, návrh zprávy paní kolegyně Tyson. Děkuji, že se účastní našeho jednání a doufám, že také začátkem diskuze vystoupí. Co se týče těch eh, základních prvků a přístupů, tak eh, zastávám stejný názor. Je třeba posílit právní rámec. Skutečná hospodářská a měnová unie znamená, eh, že je třeba mít i společné fiskální aktivity a nakládání se zdroji a jde také o to, abychom vytvářeli eh, stále smlouvy v reformním procesu, abychom postupovali efektivně. Musíme být schopni okamžitě eh, jednat s využitím eh, těch konstantních smluv když eh, jde o hospodářské recepty, které lze eh, použít, tak s těmi nesouhlasím, ale o to teď nejde. Já jsem předložil eh, návrh stanoviska, lhůty byly velice krátké, to je mi líto, omlouvám se za to, ale ukazuje to, Eh, že tu jsou eh, některé souhlasné prvky. Jsou to tedy ty právní, institucionální otázky, je tu hodnocení, zda bude nutné smlouvu změnit, a nebo zda bude možné dosáhnout eh, cílů i při využití stávajících smluv. Řekl jsem to již úvodem. Nejdůležitější souhlasný prvek, který se objevuje i ve zprávě paní Tyson, je nutnost posílit hospodářskou koordinaci směrem k hospodářské unii a k tomu má dojít právě e, v příslušných institucích. A je třeba vidět, jaké hranice tu byly u té hospodářské koordinaci. Miguel e, Manduro uspořádal slyšení a vyzdvihl také některé velice přesvědčivé prvky v této souvislosti mezivládní koordinace která se opírala o struktury, eh, různé orgány a mezivládní dohody. Sebou nese určité problémy dostatečné efektivity, protože eh, je nutné vystupovat jednomyslně, není možné vypracovávat přímou legislativu, je třeba učinit koordinační kroky mezi členskými státy kdy budou vynaloženy národní prostředky, které eh, převedou eh, jednotlivé národní parlamenty. Není to dostatečně efektivní a jde také o problém legitimizace. Je, týká se to národní oblasti a politická debata může vzniknout, když se budou převádět eh, z členských států prostředky na ESM a potom tu máme globální politiku, která se právě opírá o prostředky ESM. A tady je určitý rozpor mezi tou eh, eh, dimenzí těch eh, jednotlivých politik členských států a globální dimenzí. Tady není dostatečná legitimizace a proto je možné se ubírat pouze jednou, jedinou cestou a to tak, že bychom tuto hospodářskou koordinaci eh, převedli na evropský právní rámec, alespoň v rámci eurozóny. Jistě je jasné, eh, že tu bude opět úsilí eh, o vypracovat nějakou mezivládní dohodu. Toto pokoušení je veliké, ale měli bychom hned naznačit hranice, které tu existují. Jistě z hlediska hlediska technického postupu je to jednoduché, ale co se týče politické koordinace, která by měla být eh, demokraticky oprávněná a efektivní, eh, se to nebude týkat eh, evropských prostředků, ale převádět se budou pouze národní prostředky. A v současném právním eh, rámci, který je tedy poměrně nepružný a to je eh, jeden prvek, o kterém bychom se měli ještě zamýšlet. Já se o tom také ještě zmíním, co se týče ústavních problémů, tak tu jistě je možnost, že budou země eurozóny úžeji spolupracovat, aniž by eh, to bylo v neprospěch evropských eh, institucí a že by se nějak zanedbával článek 136. Eh, I co se týče těch konstantních smluv, eh, ty umožňují uskutečnit skutečný krok ve směru k hospodářské unii, která bude usilovat o hospodářskou koordinaci, aniž bychom Eh, hned museli uzavírat mezevládní smlouvy. Takže to je můj základ z něhož vycházím. Zpráva je rozčleněna do čtyř bloků. Týká se to eh, bloku pana eh, von Rompuje a paní Dyson obsahuje to určité hodnocení, dále e, jde o ústavní otázky, o reformu smluv nebo vytvoření nových e, stálých smluv. Paní Tyson se zabývá touto částí a jak již bylo e, řečeno, zabývá se také zprávou governance v eurozóně a také s tou legitimizací. A potom, co se týče deseti bodů mého stanoviska. V prvém bodě jde o vytvoření bankovní unie. Bylo by možné tento zvláštní postup vytvoření dohledu při Evropské centrální bance a vytvořit z toho zcela běžný postup, dále e, důraznit e, fiskální unii. A Kdyby byly vytvořeny smíšené kompetence, vedlo by to k nutnosti změnit smlouvy. Článek 136 podle mého názoru umožňuje, aby eh, dohled nad rozpočtem a koordinace byly zavedeny jako povinný prvek, zejména v té preventivní fázi Potom máme článek 136 eh, odstavec 3 a 4 a když bude nutné učinit nová opatření, eh, budou eh, podrobena kontrole soudního dvora existuje politický ústavní postup a byl by tedy nutný další krok. A tak by tato koordinace a dohled na rozpočtem byla povinným prvkem. To by ale bylo možné pouze v tom případě, kdyby byly posíleny kompetence parlamentu. Navrhuje se tu také postup a to aktiv přenesené pravomoci To znamená, že by bylo zapotřebí získat souhlas Evropského parlamentu k opatřením Evropské komise v přenesené eh, pravomoci. Neopíral by se to pouze o doporučení rady. Eh, to není tedy v pravomoci našeho výboru, je třeba také eh, zohlednit eh, politická opatření je třeba zajistit větší vyváženost mezi stabilitou, úsporami, růstem a solidaritou, ale jak už jsem řekl, tímto tématem se má zabývat náš výbor. A třetí bod, to je úloha a význam eh, článku 9 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Je to horizontální doložka o eh, zaměstnanosti a sociálním zabezpečení. I tento prvek by měl být začleněn do posílené koordinace a dohledu nad dodržováním rozpočtové kázně. Například by bylo možné uvést parametry o vytváření pracovních příležitostí a o sociální solidaritě. Ještě kromě těch stávajících parametrů samozřejmě je třeba přeskoumat, e, do jaké míry by se to realizovalo z právního hlediska. A dále zdůrazňujeme v důsledku toho, že tu není dostatek právních ustanovení, že by e, bylo zapotřebí mít přesto e, pozitivní motivaci, nejenom sankce a pokuty. Tak to bychom chtěli posílit tuto hospodářskou koordinaci. Pátý bod, tady se opírám a navazuji na jeden bod, který je obsažen ve zprávě paní Tyson. Je to zdůraznění toho, že skutečná hospodářská a měnová unie se nemůže opírat pouze o pravidla a předpisy, e, podle nich se má řídit e, na, a kontrolovat národní a hospodářská politika, ale ty, je tu třeba přihlédnout i k cyklickým Eh, asymetriím. Já ve stanovisku uvádím, že je třeba, aby existovaly trvalé smlouvy pro tuto oblast. Jistě potřebujeme provést organickou modifikaci smluv ale měla by vzniknout rozpočtová eurozóna, eh, která bude potom financovat tato opatření. V současnosti se vede velice aktuální debata na toto eh, téma eh, rozpočtu v eurozóně. A to by mělo samozřejmě také dopady na legitimní využívání prostředků a mělo by to také dopady na národní parlamenty, když budou prostředky převáděny, protože jde o transparentnost a kontrolu. Se stručním to ve stanovisku navrhujeme určitý postup. Chtěli bychom využít cesty, kterou nám připravila letos v létě právní služba. To znamená prostředky získané z daní a poplatků e, e, v posílené spolupráci eurozóny by bylo možné využít jako vlastní prostředky evropského rozpočtu jako multi-tier budget. Měli bychom tedy prostředky ze zemí eurozóny, e, takže to by byl normální Eh, rozpočtový postup a potom by bylo možné využít tohoto anticyklického fondu eh, k potírání nezaměstnanosti. Hodně se o tom hovoří. Politicky by to nemohlo fungovat, kdybychom se opírali pouze o ESM nebo ESFS. A eh, nyní bych chtěl hovořit o mechanismu stability, jak jsem již řekl, e, v souvislosti s posledním bodem, je z právního hlediska docela dobře možné e, vytvořit společné e, mechanismy zajištění stability. Tady jsou dvě možnosti. Za prvé se obra, op, budeme opírat o ESFS, tedy mechanismus, který již existuje to znamená financování z prostředků eurozóny, a nebo může, mohli bychom využít eh, eh, reformy článku 136.3, eh, který ještě tedy nevstoupil v platnost, ale německý ústavní soud se k tomu právě vyjádřil, takže je možné tedy ESF převést. Potom bychom mohli využít článek 452 a 136, e, oba články společně. A potom sedmý bod. Tady ta e, procedura e, s sdílení nebo tedy to společného postupu umožní postupovat tedy v rámci jednotlivých etap se společnými eh, zárukami na emise cených papírů. A pak je tady otázka techničtější, ta se týká marží. Článek 125 o tom hovoří a počítá se s tím, že článek 125 v kombinaci těch jednotlivých prvků by se orientoval nebo my bychom se orientovali směrem k fondu, e, který by se zabýval otázkou dluhu. Bodu 7, a to je zpráva Van Rompuy a zpráva Tyson, tak e, tam bychom chtěli zdůraznit, že v rámci mimořádného postupu článek 136 by stanovil jaksi závaznější pokyny nebo orientace. Pochopitelně vyžaduje to demokratickou legitimitu, takže se zaměříme spíš na meziinstitucionální dohodu, tak aby mohlo e, probíhat spolurozhodování, co se týče e, každoročního šetření ohledně růstu a rada by se e, zavázala k takové analýze na základě těch e, pokynů a tedy těch orientačních bodů. A teď se už pomalu blížíme ke konci. Je to otázka vztahů mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Tato otázka se bude ještě vracet, budeme o ní jednat detailněji v následující zprávě. A mm, především se jedná o ústřední otázku. Já jsem už hovořil o zprávě Fan Rompuy a jde o to, zda potřebujeme parlament pro eurozónu. Odpověď je jasná. Já bych řekl nikoli. Není to možné technicky a nepřineslo by to očekávané výsledky, a to z prostého důvodu, že nebudeme přenášet místo pro rozpravu o poskytnutých informacích v rámci fiskálního kompaktu a my musíme činit přesná, přesné návrhy a k tomu máme tedy tu zprávu. A někteří říkají, že je potřeba mít jaksi zvláštní parlamentní orgán, který by byl vyhrazený pro eurozónu. Já se domnívám, že to není dobrý nápad. Smlouva uvádí, že evropští poslanci zastupují občany Evropy, nikoli státy. A euro je měnou Evropy, nikoli států. Máme six-pack, double pack. V radě hlasuje eurozóna, potom další hlasování probíhá v plená plenárce. Evropský parlament ve své stávající konfiguraci může velice dobře zajistit vhodnou zprávu a všechna ostatní řešení nejsou dobrá stačí si je důkladně prohlédnout a uvidíme, že jsou složitější a horší. Nicméně v rámci reformy smluv lze třeba počítat s jinými formami členství v Evropské unii. Nicméně v této fázi se musíme zaměřit na dohodu typu gentlemanské dohody s tím, že poslanci z eurozóny musí tedy eh, rozhodovat a jednat a, a nesmí docházet k diskriminaci mezi různými e, typy poslanců. To by nebylo legitimní. A nyní, co se týče změny e, smlouvy, případných změn smlouvy. Vzhledem k tomu, co jsme tady všechno říkali, a zvlášť Eh, co se týče politického aspektu, já bych řekl, že nesmíme eh, hned říkat ano nebo ne, co se týče změny smlouvy. Eh, reforma smlouvy je nutná, ale to vyžaduje konvent, abychom se vyhnuli minireformám se zjednodušeným postupem. Čili myslím si, že jediná alternativa tady je, reforma z hlediska kompetencí a taková reforma by měla být připravená, ta opatření jsou naléhavá a je potřeba, aby Evropská unie byla efektivnější a měla lepší legitimitu. Čili je potřeba připravit dohodu o jaksi rámcové organické Eh, reformě smluv. A musíme myslet také na politické frakce, na evropské politické strany, kde v eh, jaksi volby mohou být evropštější nebo proběhnout s evropštějším výsledkem, budou třeba jiní kandidáti a potom v očích evropských občanů bude i parlament působit legitimněji, protože občané určí barvu tohoto parlamentu. Parlament se může držet svého práva iniciativy podle článku 48 eh, s, eh, jak si iniciovat změny smluv. Nicméně my musíme nyní počítat s určitými nalehavými opatřeními a na konci již tohoto volebního období předložit pozměňovací návrhy zaměřené na reformu smluv a pak by bylo možné vytvořit konvent, eh, předseda přerušil řečníka. Děkujeme, pane Valtieri, za tuto velice vyčerpávající a jasnou zprávu a nyní bych předal slovo panu ehm, Traskovskému a musím se na chviličku vzdálit, mám telefonní schůzku a poprosím paní Gurmaj, aby mě zastoupila tady za předsednickým stolem. Eh, děkuji. Ano, paní předsedkyně, pokusíme se. Eh, eh, spolu, snažil jsem se spolupracovat s výborem e, Econ Ekon maximálně, bez ohledu na to, co figuruje v jednacím řádu. Chceme, aby naše stanovisko bylo projednáno ještě jaksi důkladněji, než jak s tím počítá jednací řád. Jde o to, abychom spolu s výborem Ekon Ehm, vyřešili otázku, která vyplývá z potřeby vytvoření měnové bankovní unie a, a vyjádřit se tedy k těm institucionálním problémům, které s tím souvisejí. A v další fázi potom eh, přichází eh, na řadu naš eh, zpráva pana Goltieriho, která se zabývá širšími problémy, ať už se jedná o potřebu flexibilní úpravy e, vzhledem k měnící se realitě a s tím vhledem do budoucnosti, s těmi problémy, které jaksi přesahují nutnou změnu bankovní nebo vytvoření bankovní unie. Já se tady soustředím především na e, stanovisko pana Galtieriho, e, ale jako výbor AFKO eh, můžeme eh, říci, že jaksi toto je ten základ, který v budoucnu jaksi bude, bude základem našeho návrhu do budoucnosti. Ano, my musíme se zamyslet nad tím, co můžeme učinit hned, nejenom finanční trhy, ale i evropští občané, kteří nás volí, očekávají nějaké výsledky od Evropské unie. A my si musíme říci, co potom můžeme činit v budoucnosti, protože to spolu souvisí. Ale musíme se maximálně vyhnout tomu, abychom vytvářeli dojem, že to, co tady v parlamentu děláme, je, že, jak, že to jsou jenom institucionální záležitosti. A, abychom tedy v první řadě řešili problémy občanů, problémy spojené s tím, co se děje s eurem a, a, a s tím, jak se s ním nakládá a podobně. Pochopitelně se nevyhneme ani institucionálním otázkám, ale shodneme se na tom, že co se týče způsobu, jak se připravujeme, my se musíme opravdu soustředit především na to, teď, co můžeme udělat bezprostředně v rámci existujících smluv bez jejich měny a je tady spousta věcí, které se již v tom eh, stávajícím legislativním rámci dá učinit a, a my, myslím, že chceme posílit legitimitu tohoto parlamentu, tak eh, Tady je celá řada myšlenek, které již leta, jak si tady kolují, to znamená, jakým způsobem třeba evropské politické strany mohou být viditelnější, tak aby občané viděli, co my doopravdy navrhujeme, nebo jak se liší tyto politické strany a podobně, co se týče programu do budoucna, nebo eh, třeba, když půjdeme do voleb, aby ty politické strany a, a, a ty jejich programy Eh, aby byly, byly jasné a aby třeba eh, i jejich postoj vůči návrhům komise a budoucnosti Evropy byly součástí té předvolební diskuze. Ale my, myslím si, že nyní, teď se musíme zaměřit, zaměřit na bezprostřední otázky eh, spojené s vybudováním bankovní unie. Souhlasím s většinou toho, co figuruje v Robertově stanovisku většina otázek, která se týká institucionálních aspektů eh, bankovní unie, tam je zahrnuta. A my musíme především jak si uchránit eh, integritu Evropské unie a to je tam právě dostatečně zdůrazněno eh, a my nepotřebujeme nové instituce, v tom smyslu také je to, myslím, naprosto dobře formulované a některé otázky, které byly předloženy v rámci issue paper eh, s potřebou uspůsobit naši instituci. Tam je jasně řečeno, že Evropský parlament je legitimní pro řešení těchto otázek. My jsme voleni evropskými občany, neměli bychom být rozdělováni a nejsme jediným zdrojem takovéto legitimity. My máme spolupracovat s národními parlamenty a máme tak činit ovšem na základě Lisabonské smlouvy a neměli bychom vytvářet nové redundantní organizace. To by byl opravdu chybný signál. A co se týče protokolu relací mezi eh, národními parlamenty, Evropským parlamentem, to je, to je jaksi systém, který máme. Máme formální i neformální struktury, možnosti, schůzky s eh, představiteli národních parlamentů, jednání o otázkách budoucnosti Evropské unie a jejího rozpočtu a tak dále. A co je, myslím, velmi důležité, a Robert toto řekl velmi jasně, my nepotřebujeme, ne, nechceme eh, se pustit cestou mezivládních řešení mimo rámec smlouvy. Měla by ta řešení být součástí smluv, tak aby všechny zúčastněné strany se zapojily. My bychom měli, myslím, přestat přemýšlet o tom, jak využít zesílenou spolupráci a spíš hledat, jak vybudovat bankovní unii a jak to v budoucnu, jak si detailněji rozpracovat v našich zprávách. Takže když se podíváme na zesílenou spolupráci, tak jak figuruje ve, ve smlouvách, bylo to tak vždycky a bylo to v různých jaksi inkarnacích Lisabonské smlouvy, v jejich těch předcházejících formách, i v nicejské smlouvě, to, ta zesílená spolupráce je jaksi až poslední možnost. Nejprve je potřeba snažit se dělat věci společně na základě smluv a jedině když toto se nepodaří, tak potom je možné přistoupit k zesílené spolupráci. Mám dvě otázky, jak jsem říkal. Naprosto souhlasím s Robertem jinak a myslím si, že musíme především být jaksi opatrní na to kdy a jak postupovat. Za prvé je to otázka závaznějších eh, orienta- nebo těch vodítek, těch guidelines. S tím plně souhlasím. V rámci meziinstitucionální dohody musíme o tom začít přemýšlet. A druhá otázka se týká evropského rozpočtu. u toho rozpočtu EU si nejsem tak zcela jist, zda máme míchat peníze, které máme v rámci ESM a, a peněz jestli je máme, a, a peněz z evropského rozpočtu, jestli je máme dávat do jednoho košíku. Samozřejmě eh, to jsou jaksi eh, věci, které spolu souvisejí, ale když se připravuje eh, jaksi rozpočtový výhled na období 2014 až 2020, tak je tato debata tím zastíněna, eh, zastíněna problematikou eura a podobně, ale my musíme využít rozpočet Evropské unie v souladu s tím, co děláme a v zájmu tedy zachování eurozóny a k zajištění investic a růstu v eurozóně v Evropě. E, a nejsem si jist, jestli peníze, které máme v těch jednotlivých instrumentech, máme považovat za jaksi součástí evropského rozpočtu. A když se hovoří o vlastních zdrojích, což je třeba ten případ, kdybychom měli nový rozpočet a kdybychom eh, to míchali, kde by byly vlastní zdroje uvnitř eurozóny a podobně. To je nejkontroverznější eh, bod v Robertově stanovisku, o kterém bychom ještě měli důkladněji diskutovat a věnovat tomu více času. Já si myslím, že Eh, pokud by byl eh, jaksi dvou, dvourychlostní evropský rozpočet, tak by z toho byl problém a vyvolalo by to zmatek mezi občany. A pak nakonec zjistíme, že utratíme miliardy, miliardy eur jako Eh, součást evropského rozpočtu a to by bylo zavádějící a mohlo by to mít kontraproduktivní výsledek na rozpočtová jednání, třeba tak, jak probíhají dnes, kdybychom dali všechno do jednoho košíku. A konečně poslední otázka, ta je procedurální. My se musíme snažit vytvořit si jasnou představu o tom, jak budeme postupovat. Za prvé tedy zpráva Tysons a naše stanovisko, za, za druhé e, víceúrovňová zpráva Evropské unie a ty e, a, a potom tedy ty naše pozice, e, co se týče budoucnosti. To jsou tři věci, které spolu neoddělitelné souvisejí, těžko je můžeme oddělit, nicméně musíme postupovat jaksi strukturovaně a, a nemůžeme řešit příliš mnoho institucionálních otázek najednou, protože nevyřešíme všechny své problémy eh, víceúrovňovou zprávou. Čili my můžeme pouze jaksi nasměrovat ten vývoj. A eh, Robert toto, myslím, správně tady vyjádřil a my musíme pouze dohlednout na to, aby Eh, to bylo dostatečně jasné a srozumitelné. Proč spolupracovat s Econ v tomto bodu? To, to je, o co, o co tady jde. Děkuji. Grazie, onorevole Tarkovsky. E adesso prego la signora Děkujeme, pane Třaskovský. A nyní má slovo paní Tyson. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za úvod, který tu byl přednesen za výbor AVKO. I my ve výboru Econ rádi přivítáme pana Gualtieriho, až budeme o této zprávě diskutovat. Pan Gualtieri je bez tak náhradníkem v našem výboru, to znamená, že to nebude problém a my ho zveme, aby eh, přednesl svoje myšlenky v našem výboru, tak abychom mohli co možná nejvíce skombinovat myšlení v obou výborech. Musíme si uvědomit, že v gesci to má výbor Ekon. Výbor AFKO je výborem poradním. Sepisuje stanovisko. A jde o to, abychom eh, sepsali legislativní návrh. Ráda bych tady upozornila na e, článek 42 jednacího řádu. Neměli bychom zapomínat na to, že pracujeme právě v tomto rámci. Jde o to, abychom se tedy drželi smluv a abychom komisi předali seznam našich požadavků. Následně komisi řekneme, že očekáváme Eh, na základě uvedeného článku od ní tyto legislativní návrhy. Tak to tedy chápu pozadí našeho návrhu. Nicméně nám to nebrání v tom, abychom o tom přemýšleli ještě dál, protože pravděpodobně bude potřeba ještě více než to, co od komisy v tuto chvíli podle smlouvy požadujeme. A to je také rámec, v němž se pohybujeme zpráva pozadí, na které jsem ji sepsala. Jsem tady zpravodajkou za výbor Ekon. Byla jsem jmenována dva dny před eh, letní přestávkou. Hned první den po letní přestávce jsme měli slyšení, to znamená, že to šlo velmi rychle. A musím říci, že to, co máme nyní před sebou, je pracovní dokument, který zároveň obsahuje celou řadu otázek. Ty otázky budou nezodpovězené tak dlouho, dokud je ve výboru nezodpovíme. Já jsem na tom spolupracovala se sekretariátem a zároveň eh, s panem komisařem Barnierem, s panem komisařem Reinem a také eh, jsme se v rámci toho slyšení snažili členům výboru EKON poskytnout informace po té, co se vrátili z letní přestávky. Samozřejmě, že zprávu jsem představila, nebo připravila již během prázdnin. Musíte si představit, jak pěkné prázdniny jsem tedy měla, ale zatím ta zpráva nebyla ve výboru Ekon schválena. Stane se tak ve čtvrtek. To znamená, že celý ten časový postup je velmi napjatý. Máme málo času na zodpovězení všech otázek. Ta zpráva potom bude vstupem pro eh, pracovní skupinu a pro předsednictví rady. Nesmíme zapomenout, že to je právě eh, rámec, ve kterém se musíme pohybovat. Pan Van Rompuy, předseda Evropské rady, společně s pány Dragim, eh, Barózem a eh, dalšími byli tedy vyzvány, vyzváni, aby načrtli takovou mapu, takový časový postup pro posílení monetární hospodářské unie. A právě to je cíl naší zprávy a pokud chceme tohoto cíle dosáhnout, tak musíme také dodržovat navrhovaný časový plán. Lhuty, které byly stanoveny, a to pro vás není tak důležité, budou ještě stanovovány a vyjasňovány se sekretariátem, tak aby to všechno souhlasilo. Velmi důležité je, že eh, nejpozději 15. října se bude hlasovat ve výboru. Co se s tou zprávou bude dít dál? Po 10. listopadu to samozřejmě záleží na dalším postupu. Někteří kolegové již eh, upozorňovali na ten tzv. issue paper a na další dokumenty. Samozřejmě, že ještě čekáme na eh, přestávku eh, nebo na dokument z Evropské komise každém případě do toho ještě vplyne mnoho dokumentů, mnoho podnětů. Já si myslím, že je to dobře, protože čím více podnětů a inspirace získáme, tím lepší to bude a tím snažší bude dosáhnout nějaké dohody. Pokud jde o můj konkrétní návrh, tak eh, bych rád ještě jedno, ráda ještě jednou upozornila na konkrétní formulaci. Eh, jde nám o článek 25, legislativní usnesení. To je právní rámec, ve kterém se pohybujeme. Otázka zní, co se dostane do přílohy. Pokud bychom měli dostat tomuto cíli, potřebujeme nějaké pozitivní, eh, nějaký pozitiv, politický důvod. My jsme eh, uvedli celou řadu bodů odůvodnění. Ty body odůvodnění jsou delší než je obvyklé. Já bych byla spíše proto, abychom rychle přišli, přišli k tématu, ale tady zkrátka musíme vyprávět celý ten politický příběh. Proto jsou ty body odůvodnění tak dlouhé. Musíme tady zkrátka vysvětlit, proč klademe na komisi takovéto požadavky. Já jsem se ve zprávě snažila stanovit dostatečně ambiciozní cíle. Víme, že je tady jednoznačný a dalekosáhlý deficit, že tady není dostatečná demokratická odpovědnost, eh, že tady máme eh, problémy spjaté s hospodářskou měnovou unii, s problémy spjaté s nedostatečnou adaptací eh, přizpůsobením se krizi. To znamená, že jsme museli zvolit zvláštní legislativní postup a v rámci Eh, našeho systému jsme tady neměli dostatek eh, personálu, abychom eh, dostali úkolům, to znamená, že jsme to museli řešit, řešit i mimo Evropskou unii, ale jde o to, že velké změny se nedějí ze dne na den. Nejprve všechno musíme, nejprve musíme učinit všechno, co je možné v rámci smluv a to v podstatě odpovídá i tomu, co říkal kolega přede mnou. V čem se v čem je těžiště mé zprávy, na co se nejvíce soustředím? Za prvé jde o to, že do celého postupu musí být Evropský parlament zapojen. Do dosavadních procesů jsme zapojeni nebyli, jak už se mnohokrát připomínalo. To znamená, že musíme učinit všechno, co je možné v rámci smluv, ale to nám nebrání v tom, abychom mm, předkládali pozměňovací návrhy ke smlouvě přemýšlíme o změnách smlouvy, ale zároveň musíme nyní jednat velmi rychle e, v, rámci stávající smlouvy, v rámci toho, co je možné v rámci stávající smlouvy. A nyní e, ke struktuře. Máme tady čtyři pilíře pana e, předsedy Rady van Rompoje. To je pravděpodobně eh, nejdůležitější struktura bankovní unie. Pokud si tady vezmeme k srdci tento cíl, a já ten cíl beru za svý jako mm, členka výboru Ekon, pokud budeme chtít eh, přispět k tomu, že překonáme krizi, že splníme tento cíl, tak musíme eh, si uvědomit to, jaký bude krátkodobý vývoj, protože i krátkodobý vývoj je důležitý, pokud jde o další vývoj měnové a hospodářské unie. Ehm, musíme tedy stanovit mechanismus dohledu a eh, stanovit podmínky vzájemné eh, souvislosti mezi bankovní a hospodářskou krizi v jednotlivých členských státech. Na stole máme konkrétní návrh pana komisaře eh, Berniera, který se týká bankovního dohledu. Tady je vypracovávána zpráva hospodářské a měnové unie a my se musíme podívat na to, jako jaký je vzájemný vztah těchto dokumentů. Já jsem zpravodajkou k měnové hospodářské unii a musím říci, že eh, si musíme uvědomit, že to velmi těsně, eh, že to do značné míry závisí na dalším vývoji ve výboru Ekon, protože bankovní unie neznamená pouze dohled, ale eh, je to dáno, nebo je s tím zpěta i diskuze o konkrétním fungování bank a eh, o zjištění vkladu. Nicméně si myslím, že pokud budeme mít nějaký mechanismus bankovního dokladu, tak to s tím souvisí i další věci, například systematické řešení pojištění vkladu. Nemůžeme mít dohled nad bankami, které budou podléhat pouze eh, národnímu jištění vkladu. To si myslím, že by byl špatný přístup. Demokratická odpovědnost, u dohledového mechanismu v uším slova smyslu, na to budeme muset klást také velký důraz. Potom e, rozhodnutí, která musíme přijmout a která jsou samozřejmě velmi důležitá z politického hlediska, kdo bude e, nositelem toho dohledu, kdo za něj bude zodpovídat, v jakých oblastech, v jakých rezortech. Ve zprávě, kterou máte před sebou v tom mém dokumentu, se hovoří o Evropské centrální bankce, protože Evropská centrální banka je stávající existující struktura, která může velmi rychle problémy řešit. Rozpočtová unie, to je druhá kapitola. I tady už se stala celá řada věcí, pan kolega Gualtieri na to upozornil, bohužel se celá řada věcí stala mimo komunitární metodu, nicméně, jak říká uh, holandská Eh, to holandské přísloví, eh, když se kácí les, eh, lítají třísky. Je důležité, abychom nyní zrealizovali všechno to, na čem jsme se domluvili, to znamená fiskální dohodu, tu pak a musíme vyřešit ty další problémy, které jsou v této souvislosti důležité. Nejprve si zároveň ale musíme stanovit první kroky tak abychom poté, co učiníme ty první kroky, viděli, jak daleko můžeme dojít, do jaké míry tedy eh, můžeme integrovat naše, vzájem, naše měnové a hospodářské politiky. Je důležité najít tu rovnováhu. To je přesně to, o čem budeme diskutovat ve výboru na co nepochybně zajímá i vás. Další věc. Ekonomická integrace hospodářská integrace. Neustále se ptáme, jestli jsou to nějaké věci, které mohou být více závazné, jestli eh, můžeme navrhnout nějakou hlubší integraci. Máme tady Evropu 2020, máme tady Evropský semestr, ale zároveň si musíme zas a znova uvědomovat, že chceme i po Lisabonské smlouvě dodržovat sociálně tržní hospodářství, což znamená, že je s tím zpěto velké množství práce. Snažíme se o to, aby to celé bylo závaznější. Otázka zní, jestli chceme začít, tak říkajíc, na kmeni toho stromu nebo ukořené na stromu. Já si myslím, že eh, ten kmen učinil všechno, co bylo v jeho silách a do budoucna musíme spíše eh, myslet na pobídky pro členské státy, tak aby se eh, chopili iniciativy, aby učinili další kroky. Musíme zkrátka představit podněty, pobídky, díky nimž to bude pro členské státy atraktivnější. To totiž pomůže více než pouze sankce, sankční postup. Další věc. Harmonizace daňové politiky. Pokud se snažíme o hospodářskou integraci, tak musíme hovořit i o daních, protože jinak by to bylo polovičaté. Víte, že v Evropě je to velmi složité, ale nepochybně už existují nějaké oblasti, kde došlo eh, ke sladění daňové politiky, například daň z finančních transakcí nebo společný vyměřovací základ pro daň z příjmu právnických osob. To všechno jsou velmi složité problémy a já si myslím, že bychom měli zintenzivnit naši vzájemnou spolupráci. Pokud jde o zdanění, tak tady skutečně se musíme snažit o kvalitativní krok směrem vpřed, tak aby to zdanění bylo férovější, spravedlivější, aby členské státy měli možnost eh, vybírat daně a abychom zároveň bojovali proti daňovým únikům a podvodům, protože jinak se dále nedostaneme. Pokud jde o kapitolu demokracie, tak tady očekávám velký a důležitý vstup od vašeho výboru, pane předsedo. Já vycházím z toho, že pokud eh, mají být formulovány nějaké úvodní a obecná ustanovení, tak je velmi důležité, aby eh, rozhodnutí nebyla přijímána mimo Evropský parlament. Nemůže se to zkrátka rozhodovat bez nás, tak jako v minulosti. Pokud jsou nějaké kompetence přenášeny na jinou úroveň, například na členské státy, tak potom eh, zároveň tu musí být jasně daná demokratická legitimita. Ta legitimita musí být dána na stejné úrovni jako rozhodnutí a my se musíme postarat o to, aby v rámci dané instituce byla eh, tedy skutečně zaručena dostatečná demokratická legitimita, tak aby eh, ne, utrpěl demokratický dohled tím, že eh, členské státy budou nějak spojovat svoje kompetence. To je obava, kterou v této souvislosti mám. Já vyčkám, jak budou vypadat pozměňovací návrhy, uvidím, jak bude vypadat zpráva vašeho výboru. Velmi se těším na naši vzájemnou spolupráci, jsem jí velmi otevřená a doufám, že se po, společně postaráme o to, abychom vyřešili ten či onen problém, abychom dospěli k dohodě mezi jednotlivými politickými skupinami, tak abychom v radě mohli tlačit na řešení, které by nám pomohlo překonat krizi, ale musíme hledět ještě dál za krizi. Potřebujeme měnovou a hospodářskou unii, která bude eh, akceschopná a která bude mít k dispozici potřebné nástroje, tak abychom do budoucna zamezili opakování takovéto krize. Krize, eh, které, kterým se nevyhneme, musíme zvládat a řešit efektivně. Nemůžeme totiž v tuto chvíli popřít, že krize v Evropské unii v eurozóně a v evropském hospodářském eh, prostoru trvá právě proto tak dlouho, že nemáme k dispozici dostatek vhodných nástrojů. Děkuji. To, eh... Děkuji vám a nyní má slovo zástupce kabinetu pana Van Rompoje. Děkuji, pane předsedo. Je mi vždy velkým potěšením, že se mohu dostat mezi své bývalé kolegy a přátele. Já se domnívám, že jste stále ještě eh, mými přáteli. Co se týče víceúrovňové zprávy, eh, toto eh, není jenom na programu Evropské rady. Předseda vychází z toho, že určité aspekty by mohly vyplynout z této zprávy o prohloubení hospodářské a měnové unie. Myslím, že to bylo velice eh, moudré rozhodnutí, pane předsedo, eh, spojit oba dva body na pořadu jednání, protože myšlenka víceúrovňové zprávy eh, se neobjevuje v jiném kontextu, ale potenciálně eh, se objevuje, je důležitá právě v tomto kontextu. Než eh, byla vytvořena tato zpráva a ta vznikla ve eh, spolupráci tří dalších předsedů, pan předseda Van Rompuy se pustil do rozsáhlých konzultací a jejich výsledky byly zveřejněny. A ty výsledky existují tedy v tematických dokumentech, eh, které byly zveřejněny před dvěma týdny a tyto tematické dokumenty eh, mají poskytnout co nejobsálejší odpověď. Relevantní části těchto dokumentů, když jde tedy o demokratickou legitimizaci a odpovědnost Evropské unie, vycházejí z toho, a já cituji, Eh, silnější rozhodovací kompetence na evropské úrovni a demokratická odpovědnost eh, se budou vzájemně posilovat a bude podstatné zajistit, eh, abychom do toho zapojili Evropský parlament i národní parlamenty z hlediska využívání metod společenství. Konec citátu. Tolik úvahy na úrovni eh, pana předsedy, na rozdíl od některých eh, zprávách, které se objevily eh, v tisku a to, že předseda uvažoval o tom, že vytvoří nový parlamentní orgán v eurozóně a podobně. Ne, o tom se nejednalo. A nejednalo se o otázkách ve větší hloubce krátce, než je uvedeno v těchto tematických dokumentech. A e, dále, e, když diskutujeme o tom, jaké podstatné změny budou dohodnuty, pokud chceme zlepšit pravomoce na evropské úrovni. A potom, pokud ano, tak budeme rozhodovat o tom, jak e, zvýšit demokratické politickou legitimizaci není možné to otočit, není možné diskutovat o demokratické legitimizaci bez eh, této podstatné otázky, je tedy velice logické postupovat právě takto. Je, také, je to také důležité ještě z dalšího důvodu eh, nemůžeme eh, postupovat, aniž bychom si vyslechli názory Evropského parlamentu. Jde o to, abychom vedli bilaterální jednání s eh, členskými státy, s Evropským parlamentem. Eh, pan Galtieri je jeden ze šerpů a potom také vést eh, diskuzi na více úrovních, než pan předseda ve spolupráci s dalšími předsedy předloží příslušný návrh. Chtěl bych říci, že konzultace v této fázi vývoje mají pomoci předsedovi, aby připravil zprávu pro Evropskou radu. A Evropská rada eh, ho požádala o návrh takovéto zprávy, kterou měl vypracovat ze spolupráci tedy s dalšími subjekty, než budou vyvozeny nějaké závěry, bude muset být ukončen ten proces a eh, budou, eh, je otázka, za to bude evropský legislativní postup nebo postup změn smlouvy a takže jsme teprve na začátku procesu a v něm se jistě naskytne ještě celá řada příležitostí, aby zazněly různé názory eh, Předseda si se zájmem vyslechne názory Evropského parlamentu, jak víte, a to je také jeden z důvodů, proč je parlament začleněn do tohoto procesu. Nestojí před snadným úkolem. Představuje Evropskou instituci, která je téměř nejsložitější k řízení, protože se setkává periodicky a dosahuje se koncensu na úrovni 27 nebo eurozóny plus, takže eh, má velice složitý úkol, aby zajistil eh, eh, nutnou úroveň podpory. A to je úroveň institucí, které jsou součástí širokého systému institucí Evropské unie. Takže takový je stav vývoje v současnosti, milí přátelé, a my se všichni budeme těšit na to, co přijde v nadcházejících týdnech či měsících. Myslím, že je to jeden z nejdůležitějších procesů Evropské unie, který zaznamenáváme v současnosti a budu se těšit na tuto diskuzi. Děkuji vám. Onorevole Corbett, eh, adesso come voi vedete guardando l'orologio il tempo per l'intervento jak jistě konstatujete, už nám příliš mnoho času nezbývá. Takže vás chci poprosit, abyste byli opravdu maximálně struční, teda že bychom se rozhodli eh, přerušit tuto rozpravu, přistoupit k hlasování a pokračovat až potom. Ale pak by to zase znamenalo posunutí schůze koordinátorů, anebo se k této diskusi vrátit příště. Takže uvidíme, jak situace vypadá. Já nyní předám slovo prvnímu, kdo si o ní řekne, pan Dev. Pane, pane předsedo, co se týče procesu, já si nemyslím, že by bylo uspokojivé dnes o tom hovořit ve výboru je to příliš široké téma a příliš složité téma a a je to téma příliš závažné, než abychom um, je projednali v tak krátké chvíli. Bylo by to nespravedlivé vůči spravodajům i vůči zástupci pana uh, Rompuje jestliže bychom to chtěli jak si zprovodit ze světa za tři minuty. Čili já bych chtěl říct si toto. Jako výbor my se soustředíme na ten hlavní imperativ, to znamená zajistit maximální jednotu Unie, právního stát, zajištění právního státu, pokusit se nalézt pro fiskální unii, kterou budujeme federální ekonomickou vládu, která by fungovala. A A když přeženeme ten konflikt mezi komunitární metodou a mezivládní metodou, mezi, nebo federálním a konfederálním přístupem tak to bude špatně. My musíme se maximálně snažit vytvořit oba, nebo eh, vést ty systémy tak, abychom dosáhli pokroku, aby fiskální kompakt a mechanismy stability fungovaly, aniž by to dospělo k smlouvě mimo rámec Unie. A roz, e, roz, výnos e, spolkového ústavního soudu e, nás vede k tomu, že musíme především tedy konsolidovat ty věci, které jsme eh, zavedli v rámci jakéhosi krizového řízení a eh, nyní je potřeba je jaksi právně a demokraticky stabilizovat a, a eh, nejde jenom o změnu smluv, je také potřeba zaměřit se na změny na národní úrovni členských států, včetně Německa. Tak si i tam je potřeba, jako aby se to zpracovalo. A co se týče eh, obsahu eh, Tysonovy zprávy, pokud bychom mohli společně dosáhnout, nebo paní Tyson, eh, jestliže bychom dosáhli společného právního základu 276 eh, a 114, eh, v zájmu jednotného systému dohledu se zapojením eh, centrální, Evropské centrální banky, tak já si myslím, že pokud by se podařilo vyjasnit právní základ a otázky právního základu, tak už to bude veliký pokrok. Ale nyní otázka devíti členských států, které stojí mimo eurozónu. ale nemají výjimku z eurozóny. Jak víme, ty v rámci uvedených návrhů eh, je tu celá řada bílých míst, jak vyplynulo také v rámci um, víkendové diskuse pod eh, s kyperským předsednictvím, organizované diskuse tím kyperským předsednictvím. A já si myslím, že příští týden bychom na zvláštním zasedání tohoto výboru měli pokračovat v diskuzi na toto téma. Děkuji kolegovi Dafovi. Já tady mám teď trošku problém s řízením našich prací, protože teď jak si nastal čas, kdybychom měli přistoupit k hlasování. E, samozřejmě ovšem projednání zpráv e, musí proběhnout. Takže, jestli souhlasíte, já navrhuji, my tady máme zprávu Gualtieri a Gualtieri Časkovský. Eh, stanovíme si lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů k první radě, eh, k první zprávě, potom eh, zastavíme přerušíme rozpravu ke zprávě Gualtieri Časkovský a vrátíme se k tomu po hlasování, tak aby ostatní, které tady mám přihlášené do diskuze, aby se mohli dostat ke slovu. Jestli s tím souhlasíte, tak bychom mohli postupovat takto. Pan Gualtieri. já se domnívám, že bychom se měli vyhnout riziku toho, že bychom odkládali důležité rozpravy. A musíme brát v úvahu taky jednotlivé etapy procedur, i co se týče předkládání pozměňovacích návrhů. Na jedné straně se budeme zabývat důležitými otázkami a přitom eh, neproběhne předtím jejich prodiskutování. Paní Tyson tady jistě může zůstat, si myslím, a můžeme odpovědět minimálně paní Tyson na otázky, které se jí týkají. A vzhledem k tomu, že hlasování často proběhne daleko rychleji, než kolik je mu vyhrazeno času na pořadu jednání, tak možná bychom hlasování mohli zvládnout za pár minut a potom se můžeme vrátit k otázce pana Dafa, která je naprosto zásadní. E, e to by mě, jak si eh, otázka pozměňovacích návrhů, jejich předložení a podobně, to by mělo proběhnout paralelně. Čili pokud budeme o tom diskutovat později, budeme muset odsunout zase datum lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů, jinak ta diskuze bude zbytečná. Dobrá, říká předseda. Mně jde hlavně o to, abychom Eh, se na toto témata dostatečně soustředili. Já jsem připraven pokračovat v diskuzi a nehlasovat, eh, tak jak to máme v programu. Ale jsou kolegové, kteří přišli právě proto, aby mohli se zúčastnit hlasování, tak je, je prosím, aby neodcházeli, protože jinak by hlasování samozřejmě eh, nebylo v pořádku, takže pokud souhlasíte, budeme pokračovat. Mám tady přihlášeného pana Efnera, pana Bronce a potom na ně eh, bude eh, zpravodaj odpovídat. Pokud tedy s tím takto souhlasíte, tak můžeme postupovat takto, jak navrhl pan Gualtieri. Really Tyson. Paní Tyson. Uh, Pane předsedo, já si myslím, že je tady opravdu mnoho lidí, kteří přišli pro eh, hlas, kvůli hlasování a to bychom měli respektovat. Ale myslím si, že tento výbor potřebuje daleko víc času než dnešní odpoledne na to, aby prodiskutoval tuto zprávu. Takže já navrhuji, abychom se sešli příští týden na zvláštní schůzi Come sempre quando si tratta di prevedere riunioni straordinarie ci sono complessità tecniche di Víte, že když žádáme o mimořádné schůze, tak je problém se sálem a ne vždycky se dozvíme včas, jak si okamžitě odpověď. Já si myslím, že koordinátoři nemají nic naléhavého na programu, takže můžeme rychle hlasovat a potom budeme mít plnou hodinku na to, abychom eh, to prodiskutovali dostatečně do hloubky. Promiňte, pane předsedo. Já bych jenom odpověděl paní Tyson ohledně postupu. Mně budou stačit dvě minutky. A, a co se týče obsahu, o tom by se jednalo po hlasování. Paní Tyson, můžete tady zůstat? Po skončení, do skončení hlasování? Za dvě, tři minutky bychom mohli odpovědět paní Tyson a potom bychom mohli hlasovat. Co si o to myslíte, paní Tyson? Jestliže tady můžete zůstat, můžete tu zůstat? Pak byste slyšela i odpovědi zpravodajů. Po hlasování bychom pak pokračovali v té diskusi. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je dobrý návrh. Já jsem vám plně k dispozici. Já jsem myslela, že podle pořadu Eh, jednání musíme hlasovat v určitou chvíli, ale mám nějaké povinnosti, eh, mám eh, večer mm, jeden projev, zítra trialog, tripak, takže já bohužel tady nemohu zůstat déle než hodinu, ale jsem připravena vyslechnout vaše reakce a potom budeme spolupracovat ještě na základě pozměňovacích návrhů, o tom budeme ještě mnohokrát opakovat, ale zajímají mě první reakce, čili návrh můj návrh zprávy je k dispozici e, od 7. září, e, takže by bylo dobré, aby se s ním kolegové seznámili, zjistili, co obsahuje a e, co se vás konkrétně týče podle vašich jednotlivých kompetencí, protože jak já vás poslouchám, tak nabývám dojmu, že Eh, máte takové dlouhodobé vize, ale my jsme tady, tím pádem dostáváme se mimo rámec této zprávy, takže by bylo dobré si napřed tu zprávu přečíst a potom si vyslechnout reakce vašeho výboru, ale mě samozřejmě taky zajímají eh, první reakce vašeho výboru. Eh, signora Tyson, Paní Tyson, můžete tady zůstat s námi. Kolik máte času? hodinu. Takže pokud tady můžete zůstat, uděláme to, jak navrhoval pan Gualtieri. Pane Gualtieri, máte slovo a pak můžete něco dodat, paní eh, a Tyson, a pak budeme hlasovat a, a diskuse bude pokračovat po hlasování potom Eh, za vaší nepřítomnosti. Děkuji. Chtěl jsem s paní Tysonovou probrat pouze jeden, jeden jediný bod, dokud je stále ještě tady. A sice jde o právní základ její zprávy. Bylo by dobré, kdybychom o tom mohli později ještě jednou diskutovat. To podrobna. Nejprve mi dovolte, abych paní Tyson poděkoval za to, že jsem přišla a že s námi bude spolupracovat. Rád bych v tuto chvíli ještě jednou blíže vysvětlil, jak to vypadá s právním aspektem. Je to legislativní zpráva z vlastní iniciativy. Myslím si, že bychom se neměli omezovat na body odůvodnění, ale že bychom se měli věnovat také vlastnímu usnesení tuto chvíli to vypadá tak, že pokud budeme vycházet pouze ze zprávy z vlastní iniciativy, tak to není proveditelné. To se zkrátka nedá realizovat, protože k bankovní unii už existuje legislativní návrh a pokud se omezíme na zprávu z vlastní iniciativy, tak to zkrátka nestačí. A nyní změna smluv, reforma smluv. K tomu tedy nejsou žádné legislativní zprávy z vlastní iniciativy. Já naprosto souhlasím s paní Tyson. Je to skutečně tak, že z politických důvodů tady máme eh, fiskální politickou unii, to znamená, že my nepožadujeme, aby došlo k novému uspořádání, ale požadujeme pouze to, aby byl realizován tzv. tupek dvou balíček. Nicméně, pokud bychom postupovali naprosto rigidně a přísně, tak bychom museli říci, že trilog nepatří do legislativní zprávy s vlastní iniciativy. Pokud bychom skutečně trvali na této zásadě, tak bychom museli odejmout a vyjmout něco z toho, co píše paní Tyson, protože to nesouvisí se legislativními zprávami z vlastní iniciativy. A kromě toho jsou tu ještě další legislativní návrhy. Pokud bychom to navrhli jako e, nařízení s jasným názvem, s jasným právním základem, tak by to taky nešlo. Já si myslím, že paní kolegyně Tyson udělala dobře, když postupovala pružněji, když zvolila flexibilnější postup. Protože v tuto chvíli už jde o platnou legislativu, o legislativu, kterou komise již předložila. A proto se domnívám, že bychom se měli zabývat především demokratickou legitimitou, kromě toho za druhé reformou smluv. A to jak v bodech odůvodnění, tak ve vlastním usnesení. Já jsem k tomu sám žádné pozměňovací návrhy nepředložil, protože si myslím, že je to eh, na výboru Ekon. Ale společně se můžeme domluvit, jestli eh, z toho usnesení něco vyjmeme, jestli to eh, přeneseme do přílohy, nebo jestli z bodu odůvodnění převedeme něco do přílohy ale v každém případě je v tuto chvíli potřeba, abychom přijali nějaká opatření, která jsou nyní krátkodobě potřeba. A to není možné na základě právě z vlastní iniciativy. Možná, že by bylo dobré, kdyby to paní Tysonová nějak schrnula a potom můžeme hlasovat. Dobře, pane předsedo. E, není potřeba, abych e, si nárokovala více času. E, jsou tu tři věci, pan kolega Gualtieri o tom hovořil. Za prvé, první část zprávu, zprávy legislativní usnesení a kromě toho je tu tedy příloha a tady bychom se měli držet toho základního politického příběhu. To znamená, že my v podstatě pověřujeme komisi, aby přijala toto usnesení a to je základní věc. My všichni víme, jak to je, jak je to institucionálně dáno, jak ty instituce mají fungovat. Máme tady zprávu pana Van Rompoje, jsou tady eh, jednotlivé body, které vyplývají právě ze zprávy pana Van Rompoje. Já bych zkrátka vyčkala, počkala bych, až eh, všichni si přečtou návrh zprávy, tak aby uh, bylo jasné, co navrhuje váš výbor, co navrhuje náš výbor. Eh, naš, v našem výboru to bude prezentováno 20 září, potom ale musíme pracovat velmi rychle, protože nemá smysl, abychom takovou zprávu předkládali teprve v lednu. I já bych byla radši, kdybych na tu práci měla celý rok, to by potom vypadalo úplně jinak, to by ta kvalita byla lepší, ale já si myslím, že zkrátka musíme v rámci možného, v rámci toho krátkého času učinit všechno, co je v našich silách, tak aby byl výsledek co možná nejlepší. Děkuji, děkuji paní Tyson musím diskuzi ukončit a přistoupit k hlasování. Po konci hlasování se zase pustíme do diskuze, můžeme o tom diskutovat dál. Jsem velmi rád, že diskuze s vámi, s výborem ECON e, funguje velmi dobře, že oba naše výbory bez problému diskutují. Dobře, nyní tady budeme hlasovat. Nejprve půjde o uplatňování listiny základních práv Evropské unie v České republice a návrh protokolu uplatňování listiny základních práv Evropské unie přijetí e, České republiky do tohoto protokolu. Dobře, takže můžeme začít s hlasováním. Rozprava se konala, Žádné další komentáře k tomu nejsou, to znamená, že můžeme hlasovat o použití listiny základních práv Evropské unie v České republice. Nyní odstavec 1, eh, pozměňovací návrh 30, pan Třaskovský. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Poměrem 12 ku 11 hlasům. To znamená s převahou jednoho hlasu. Jsou s tím nějaké problémy? Pokud ne, tak budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 32, ten byl stažen. To znamená, že um, tu máme bod odůvodnění F, eh, pozměňovací návrh 1, Morten Messerschmidt, kdo, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tím pádem nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 3. Není bod důvodnění H, pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Omlouvám se, omlouvám se, říká pan předseda. Pozměňovací návrh číslo 3 není bezpředmětný, musíme o něm hlasovat. Dobře. Není to automaticky bezpředmětné, musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Nyní čtyři. Pozměňovací návrh čtyři, o tom jsme ještě nehlasovali. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Pozměňovací návrh pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 7, to je stejné, takže 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Rovnost hlasů 11 k 11. Pokračujeme devítkou. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12. Pan Třeskovský. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže zase 11 ku 11 je to opět zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní 11 paní Gurmaj, to je staženo. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? To je stejné jako 14, 15 byla stažena. To znamená 16. Pan Hefner, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17. Kdo je pro? Kontrári. Kdo je proti? Tentokrát to bylo přijato 12 hlasů ku 11. 17 byla přijata, prošla. 18, eh, to je stejné. 19, pan Messerschmidt, kdo je pro? Kdo je proti? Stejná většina, to znamená, že to bylo eh, převahou jednoho hlasu přijato. 20. Pan Ashley Fox, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejná většina, přijato. 21, pokud se nemýlím.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 To je bod odvodní R. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 26. Co je, jaký máme problém? 26 byl stažen, 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o návrhu usnesení jako celku. Kdo je pro? Omlouvám se, je to legislativní návrh a proto musíme hlasovat eh, elektronicky. Dobře, to znamená, že potřebujeme hlasovací karty. Mají všichni svoji hlasovací kartu? Jsou všichni připraveni, můžeme hlasovat? Mají všichni karty? Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobře. Hlasování je tím u konce. 22 odevzdaných hlasů, 11 pro, 10 proti, jeden poslanec nebo poslankyně se zdržel. To znamená 11 pro, 10 proti, jeden se zdržel a dva neměli karty, takže 12 pro, 11 proti. Je to přijato. A nyní se pojďme podívat na další věc. Bude pouze to závěrečné elektronické hlasování, to znamená, že toto hlasování bude elektronické. Jsou všichni připraveni? Zahajeme hlasování. Hlasování je zahájeno. Omlouvám se. Měli bychom to vyjasnit. Jde o rozhodnutí, jestli svolávat konvent nebo ne. Moje rada navzdory Eh, směru výboru v této politické otázce je to, že bychom neměli mít konvent. To znamená, že já vás prosím, abyste takto hlasovali a abyste řekli ano této věci. I, I, know, I know it's very strange to hear, but I, the first time ever I haven't called for a convention on anything. Je velmi zvláštní. Poprvé, co jste se nepřimluvil za konvent. Votazione. È chiusa la votazione. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Ano. Nyní tedy hlasovali všichni, 20 je pro, jeden proti, jeden se zdržel. A nyní pan Třaskovský je pryč, dobře, to znamená 21 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Dobře, děkujeme, děkujeme pane Dafe za velmi komplikované hlasování, za to, že jste to takto vedl. A nyní půjde o e, článek 70 jednacího řádu. Kde máme e, hlasovací seznam? Je to poměrně komplikovaná záležitost. A Nyní tady budeme hlasovat o změně článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v legislativních postupech. Spravodajem eh, je pan Enrik Verero Salom a budeme hlasovat o, různé kompromisní, o různých eh, kompromisních pozměňovacích návrzích, ale budeme o tom hlasovat zvlášť. Nejprve kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní další bod. Kompromis B. Kompromis B. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C. První část. C1. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní druhá část kompromisu C. Kdo je pro? Proti? 14 ku 5. Přijato. Kompromis C, třetí část. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis D. Zbytek totiž ztrácí smysl, takže jsme u kompromisu D. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis D? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis E. Tady máme hlasování po částech. První část, kdo je pro, kdo je proti,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část kompromisu H. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, rovnost hlasů, takže to bylo zamítnuto, neprošlo to. Čtvrtá část, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pátá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pojďme přistoupit k závěrečnému hlasování. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pouze jeden poslanec se zdržel. Takže můžeme poblahopřát panu Enrikovi Guerrero Salomovi k velmi obtížné práci. Pan Třaskovský, prosím. In the name of the EPP, I just want Jménem EPP bych chtěl poděkovat zejména za tu velkou trpělivost Enrikovi. Děkuji. Já bych chtěl za naši politickou skupinu říci, eh, že, že tím to zdaleka nekončí. como dice un proverbio chino se llega siempre a la meta a través de pequeños pasos y este debe ser por je jedno čínské přísloví a říká se, že desetikilometrová cesta začíná tím prvním vykročením a my jsme již udělali minimálně 20 prvních kroků. Dobbiamo adesso votare il, il eh, rapporto Rangel. A nyní musíme hlasovat o zprávě Paula Rankela. Můžeme hned přistoupit k hlasování. I v tomto případě máme kompromis D. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Pro, kdo je proti? Držel se? Přijato. Dále kompromis A. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Držel se? Přijato. Dále Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, říká pan předseda, ještě jednou zvedněte ruku, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je to ne Valdiero a takže Hetemeky, kdo je pro, pozměňovací návrh 4. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis? Ne, říká pan předseda. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5 to odpadá. Musíme hlasovat o 6. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Osm pro, kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Hetemeky, kdo je pro? Kde proti? Zdržel se přijato. Dále pozměňovací návrh 8. Po částech. První část, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Já jsem zapomněl se zeptat, kdo se zdržel, ale to je jedno zamítnuto. Pan Dav se hlásil slovo. Co se týče ke toho kompromisu 9, já bych chtěl vědět, aby pan zpravodaj akceptoval ústní pozměňovací návrh, že bychom řekli, že bychom to vyjádřili šířeji, na rozdíl od národních vlast, vlastnictví procesu evropského semestru, protože to vlastnictví by mělo být jak národní, tak i evropské. Není pouze ani národní, ani pouze evropské. To byla formulace v pozměňovacím návrhu, která není dostatečně zohledněna v tom kompromisu. Já se domnívám, že ten kompromis je velice dobrý. Ano, předtím jsme ho měli velice dobrý. A vy tedy to chcete ještě doplnit. Domnívám se, že bude lepší nechat formulaci tak, jak je zde uvedena. Pan předseda si teprve zapnul mikrofon, takže zpravodaj s tím nesouhlasí. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Pokračujeme dále. Jedenáctka. Kde je pro? Zvedněte prosím ruce. Kde proti? Držel se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Kompromis F. Omlouvám se, musíme hlasovat ještě jednou o pozměňovacím návrhu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? 9 k 10, eh, takže to bylo zamítnuto, jeden se zdržel. Pokračujeme kompromisem F, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 15 tedy odpadá, pozměňovací návrh 16, kde pro? Proti? Je to 10 na 10. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 16 to byl a nyní hlasujeme o 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Konečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Držel se? 19 hlasů se vyslovilo pro, 2 proti. Tak můžeme panu kolegovi také poblahopřát a co nám ještě zbývá k projednání? článek 187, kdy jde jednacího řádu, kde jde o předsednictvo výborů a náhradníky. Je možné, aby byli zvoleni za místo předsedu. Já říkám, že ne, protože eh, dotyčný není eh, řádným členem a proto nemůže být zvolen místo předsedou. Pokud souhlasíte, budu takto formulovat toto stanovisko. Ptám se, zda souhlasíte s mým výkladem. Nikdo mě neposlouchá. Mohu to ještě jednou zopakovat? chtěl bych vás požádat o hlasování. Já jsem autorem stanoviska za náš výbor. Jde o to, zda náhradník eh, ve výboru může být zvolen místo předsedou. Já jsem již řekl, že to možné není. Vy jste s tím souhlasili a já bych tedy navrhl, abychom eh, sformulovali dopis v tomto ohledu. Jste pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Dobře, přijato. Budeme tedy takto postupovat, jak již bylo řečeno. A budeme pokračovat v diskuzi o obou zprávách o hospodářské a politické koordinaci v EU. O slovo se hlásí kolega Hefner. Pan kolega Hefner má slovo. Vy jste se přihlásil o slovo k oběma zprávám ještě před hlasováním k problémům hospodářsko politické nějaké eh, koordinace. Ano, děkuji vám. Není vůbec snadné teď navázat na tu diskuzi také proto, eh, že eh, musí následovat jednání koordinátorů. Domnívám se, že to tedy časově zvládáte. Já se tedy omezím na jeden jediný bod. Jistě by bylo mnohé nač bychom měli ještě upozornit, ale z časových důvodů se omezím pouze na jednu věc. A to je otázka, které jste se všichni dotkli, jak Roberto Goltieri, tak i eh, Čarševský i paní Tyson. Je to otázka eh, změna smlouvy, ano či ne? Všichni tři, i když eh, trochu různým způsobem, ale přesto zcela jasně ukázali, že potřebujeme e, změny smluv e, podstatnou měrou, pokud chceme mít ty nutné nástroje pro řešení krize. A současně jste také řekli, že se chcete omezit výlučně na takové nástroje, které jsou možné v rámci stávajících smluv. Jde o jednu otázku, a to zda není na čase, abychom jakožto parlament se opírali o článek 48 smlouvy a řekli, že se domníváme, že natrvalo. A teď přece jde o to, abychom nalezli nějaké trvalé řešení a abychom se nepohybovali od jednoho prozatímního eh, opatření k druhému. Takže zda není na čase říci, že je zapotřebí smlouvy podstatně změnit, aby to vedlo k prohloubení spolupráce, aby se to rozšířilo i o oblasti, kdy se doposud neuvažovalo o spolupráci a také by to vedlo k mnohem větší demokratické legitimitě než doposud a zejména takovém případě, kdybychom se pohybovali ve stávající smluvní konstrukci, kdy mnohdy nemáme možnost eh, postupovat s dostatečnou demokratickou legitimitou a kontrolou. Domnívám se, že by bylo nutné na základě celé řadě podstatných i ústavně právních, i ústavně politických důvodů vhodit kámen do vody a říci, parlament na tomto místě navrhuje konvent, svolat konvent podle článku 48, který připraví nutné změny smlouvy a nehledě na skutečnost, než dojde k nějakému výsledku, takovýto proces si vyžádá určitý čas, než bude svolán konvent, než bude moci ukončit svou činnost a nehledě na to, že je tu ještě celá řada aktů aktuálních opatření, které bychom měli učinit ve stávajících smlouvách, ale myslím, že přesto nutné, aby eh, parlament postupoval ofenzivně a předložil návrh svolání takovéhoto konventu. To je otázka na oba zpravodaje, eh, kteří tu ještě zůstali za náš eh, výbor eh, na Roberto Galtieri a pana Čáršovského. Nemělo by to být v rozporu, ale jako doplnění k jejich návrhům. Zda bychom tedy neměli přijít s takovýmto požadavkem. Děkuji vám, pane Hefnere. Pan kolega Bronz. Právo hovořit se stalo povinností, takže ne, děkuji. Takže nyní kolega Weber. Pane předsedo, vzhledem k času bych se chtěla zaměřit pouze na jednu jedinou myšlenku a k oběma zpravodajům eh, říci, jak by měli dále postupovat při jednání. Mě trápí jedna otázka. Všichni jsme za jedno, že potřebujeme mnohem více hospodářsko-politické koordinace v eurozóně, ale i mimo. A všichni jsme zajedno, že bychom měli nejprve využít veškerých možností Lisabonské smlouvy. E, ty ještě plně nevyužíváme. A za druhé jsme také zajedno, že tam, kde smlouva ještě <clears throat> ne obsahuje úplné kompetence, že bychom se měli eh, pokusit eh, stanovit společný rámec v Evropě. A mě teď trápí otázka toho třetího kroku a to, jsou to systémová pole, kde vlastně nechci, aby Evropa realizovala legislativu v plném rozsahu, když jde o důchodové systémy, o trh práce, když jde o daňové otázky, když jde například o systémy vzdělávání i když víme, že ve Španělsku je třeba nějaké kroky učinit, co se týče vzdělávání mladých. A já bych nechtěl, abychom realizovali kompletní legislativu na evropské úrovni, ale přál bych si, abychom to, na čem se dohodneme, kdy je třeba konat to, co bude dojednáno v rámci semestru, abychom to brali více vážně a uskutečnili to. Pro mě je to vlastně nová metoda spolupráce. Na evropské úrovni jednak nevyužíváme eh, tvorby legislativy v těchto oblastech, ale na evropské úrovni definujeme, kdy je třeba konat, kde eh, je nutné konat potom na národní úrovni. A upřímně řečeno, to je právě otázka, jak eh, přistoupit k evropskému semestru, kdy je třeba konat na národní úrovni aby tento evropský eh, semestr eh, byl eh, průraznější v Evropské unii a jak má pokračovat další vývoj evropského semestru, jak nalézt zlatou střední cestu mezi plnou harmonizací na evropské úrovni, buď posílená spolupráce nebo přinášení kompetencí, a na druhé straně oblasti, které se nás netýkají, to jsou záležitosti členských států. když eh, třeba ten eh, tlak eh, trhu nebude, tak Eh, silný, musíme nalézt tu zlatou střední cestu. Já ještě nenalezl žádnou odpověď, ale domnívám se, má-li být evropský semestr průrazný a silný, potom s tou současnou eh, metodou, eh, tedy hospodářská výroční zpráva, za druhé specifická zadání, za třetí zadání členských států musí být nějak <clears throat> odůvodněny, kde je potřeba konat a jako poslední krok musí být možnost, abychom e, vyhlásili nějaké e, sankce nebo pobídkové systémy které budou potom realizovány. Já se domnívám, že v tom spočívá tvůrčí řešení, protože když hovoříme o eh, ekonomické koordinaci, o tom přece nechceme eh, rozhodovat jako o klasický způsob spolurozhodování. Nechceme vytvořit jeden superstát. Eh, přejeme si federalismus, přejeme si spolupráci členských států a ty by to měly sami předložit. Tato otázka závaznosti cílů a e, na druhé straně zase nechceme usilovat o plnou harmonizaci. Potřebujeme kreativní návrhy, jak dosáhnout té zlaté střední cesty. A to v těch úvahách pana zpravodaje. Dále už se nikdo nehlásí o slovo, takže diskuzi mohou uzavřít oba zpravodajové a mohou zareagovat na ty příspěvky. Kdo začne, pan Dav se ještě hlásí o slovo. Já jenom pár poznámek, které jsem předtím nestihl. Souhlasím s Robertem a s tím, jak popisuje vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. My nemůžeme narušit eh, jednotnost tohoto parlamentu a budovat meziparlamentní eh, spolupráci, kterou musíme samozřejmě budovat s národními parlamenty, tak eh, současně se musíme vyhnout vytváření nových institucí. A co se Co se týče systému dohledu, víte, že to je e, pro Spojené království dost citlivé téma. Ku podivu ne tak dalece pro britskou vládu, jako spíš pro finanční instituce ve Velké Británii, které sídlí v londýnské city. a eh, kde jak si dochází k eh, rozsáhlým operacím v euru a proto by bylo eh, potřeba, aby to byl jaksi dobrovolný systém s principem opt-in pro tyto instituce, co se týče mm, systému dohledu. Děkuji panu Dav Takže nyní dávám slovo buď panu Gualtierimu nebo panu Třaskovskému, podle toho, který z vás si chce vzít slovo. Okay, thank you for very important... Děkuji za velice užitečná vystoupení. Já doufám, že se budeme moci uh, k tomu jednání o té podstatě vrátit, nebo, nebo že nebudeme jednat jenom o pozměňovacích návrzích, nicméně nyní bych rád zareagoval na pár poznámek, které tady zazněly. Předev, začal bych Kiratem, co se týče otázky změn smlouvy. Myslím, že máte pravdu, že panuje konsenzus mezi námi, že Lisabonská smlouva nemůže být jaksi koncem, konečnou tedy ehm, evropské integrace a že musí existovat další kroky, s tím souhlasím a domnívám se, že tyto kroky by, nebo ten krok změny smlouvy nemůže tak jako při minulé změně smlouvy být třeba jenom otázkou pozměňovacích návrhů kdy nakonec se do smlouvy dostaly věci, které nejsou ani nutné, ale když už budeme dělat nějakou změnu smlouvy, tak bychom se měli zabývat hlavně důležitými věcmi a nalézt vyváženou e, rovnováhu mezi kompetencemi Unie a, a národní úrovně. E, dát všechno na evropskou úroveň by bylo špatně a bylo by to hlavně nerealistické. A je třeba brát v úvahu ovšem specifickou povahu ekonomických kompetencí. Jak víte, v, v Lisabonské smlouvě má Unie pouze koordinační funkci. Víme, že to existuje tady celá řada problémů, má výlučnou kompetenci, co se týče měnové politiky. Nicméně, já si myslím, že vzhledem k tomu, že potřebujeme hlu, jaksi hlubokou změnu smlouvy, tak by asi bylo nerealistické představovat si, že ten proces urychlíme tak, že by ten konvent mohl jaksi probíhat nyní nebo začít teď. My musíme připravit půdu. A připravit půdu znamená, Eh, snažit se, aby eh, evropská zpráva byla efektivnější, aby um, také to občané viděli, protože když my změníme smlouvu a občané to potom zamítnou v referendu, že to samozřejmě změna smlouvy bude vyžadovat národní referenda a to budou národní referenda a musíme se vyhnout riziku, že prohrajeme, protože pak Evropská unie nebude mít žádnou budoucnost. Čili my musíme připravit půdu a musíme taky vybudovat větší legitimitu tohoto parlamentu. Takže třeba můžeme to transformovat tak, jak třeba to navrhoval Andrew, tak aby při příštích evropských volbách, kdy občané jasně Eh, budou hlasovat o hlavních politických liních, o Evropské komisi, o evropských politikách. Čili příští evropské volby by měly být volbami, které nejsou jakýmsi vnitrostátním eh, eh, hlasováním o koncentu národních politických stran, protože to je podmínka pro jaksi zesílení legitimity eh, tohoto parlamentu. Čili z toho důvodu já si myslím, že bychom se měli vyhnout riziku okamžitého využití našeho práva iniciativy. My o to právo musíme využít, ale ne teď. A, a musíme se taky vyhnout tomu druhému riziku, kde bychom řekli, žádnou smlouvu měnit nepotřebujeme. Ne, musíme připravit půdu a musíme postupovat jaksi po dvou liniích, aspoň tak já to vnímám samozřejmě. A potom některé specifické otázky, třeba jednu zmínil Rafael, to se týká víceletého rozpočtu, zesílené spolupráce. Já si myslím, že pokud chceme zachovat jednotu Unie, a já s potěšením konstatuji, že to je náš společný cíl, tedy vyhnout se tomu, že hm, a ta ten, tendence tady existuje, vyhnout se vybudování struktur eurozóny, parlamentu eurozóny, vlády eurozóny mimo struktury Unie, tak musíme hm, umožnit jakousi diferencovanou integraci uvnitř Unie. Nelze si představit, my prostě nemůžeme nemít nic specifického pro eurozónu, protože nakonec i smlouva s tím počítá, ale je třeba si představit nebo vymyslet něco třeba co se týče rozpočtu. Nejde o to mít dva rozpočty. Jde o to mít jeden rozpočet, ale pokud členský stát Unie přispívá ve vyšší míře specifickou daní na úrovni eurozóny s možností samozřejmě opt-in, to je jistě. To musí být jaksi princip otevřených dveří. A protože pokud máte uh, uh, uh, chcete vstoupit do toho klubu, tak je jaksi povinnost to umožnit. Jde o to, aby to byl otevřený klub Takže měli bychom vymyslet postup, který umožní jakousi diferenciaci v rámci rozpočtu Unie. Protože alternativa toho je potom, aby e, eurozóna měla jaksi své fondy mimo rozpočet Evropské unie a to si myslím, že by bylo horší a, a vyvolávalo by tyto, ty problémy legitimity, mm, kdy někteří mají jaksi uh, námitky, že jejich peníze jdou jinam a podobně, že národní prostředky mají být použity na úrovni národní a evropské uh, uh, prostředky mají být použity na evropské úrovni. A přesně v duchu tohoto rozlišení pan Weber právě říkal, že bychom měli zlepšit tento koncept. To byla první věc. Co se týče zesílené spolupráce a duchu mého návrhu. Andrew má pravdu v tom, že si nelze představit, že jedním krokem všechno vyřešíme. Máme komplexní systém, ale myslím, že nazrál čas, abychom stanovili jasný směr. Jsou tady určité Eh, eh, jaksi aspekty pnutí mezi tím, co se buduje uvnitř Unie, co mimo, mm, Europlus pak, eh, SF, ESM e a tak dále, ale jak si trochu se blížíme k bodu zlomu a my bychom nemohli asi dát všechno vyřešit v jednom roce, ale měli bychom nastínit směr, abychom se nedostali do situace, kdy budou ty rozpory nevratné v rámci eh, právního rámce. Čili to je jediná, jako, a ta základní podmínka je skutečná demokracie, protože mimo instituce není demokracie. Mohou to být konzultace, diskuce, diskuze informace, ale eh, prostě je důležité prostě nastínit směr, kterým se chceme vydat. A mám velké obavy, co se týče pokušení některých členských států vydat se tou zdánlivě snažší cestou mezivládní spolupráce, což by nevedlo k ničemu konkrétnímu. Schromáždění národních poslanců nevytvoří legislativu to bude pouze diskuze. Při jasném rozlišení kompetencí třeba v sociální oblasti, já si myslím, že v rámci evropského semestru tam my můžeme nyní pokročit dál a, a mám představu o určitých konkrétních návrzích, tak si lze představit, že bychom třeba vytvořili určitý benchmark, co se týče zaměstnanosti, sociální péče, ale ponechalo by se jasně na členských státech, tak jak nyní mají v kompetenci členské státy rozhodovat o tom, jak. Jak dosáhnout těch cílů, protože nelze vymýšlet evropský sociální systém. To by nebylo realistické, je to v rozporu se smlouvou a, a není v podstatě ani důvod. Ale musíme do evropského semestru zavést více závazných elementů, které nejsou jenom daňovými čísly, ale také směřováním, takové směřování ekonomické politiky. S tím, že potom se nechá na členských státech, aby e, rozhodli o té vlastní implementaci. Evropský semestr je přesně to správné místo, kam bychom mohli zavést více závazných elementů na evropské úrovni a současně zachovat národní kompetence, jako jsou oblast sociální politiky, zaměstnanosti a tak dále. A také eh, to eh, jaksi motivování a ten, ten systém těch... My jsme už vytvořili závazná pravidla například v rámci Eh, preventivních opatření Sixpacku a je, my třeba žádáme Španělsko, aby platilo pokutu 0,3 HDP za opatření Sixpacku. Jestliže nebudou tady taky pozitivní motivační nástroje, tak bude velice těžké se z toho dostat, i když budou třeba, eh, když bude Unie mít plné ekonomické kompetence, tak bude těžké těžké eh, to zajistit. Eh, čili takový je zhruba směr a to je společná půda, myslím společné pocity v tomto výboru. Musíme samozřejmě eh, doladit detaily, ty jsou důležité, ale myslím si, že jinak můžeme postupovat tímto způsobem. Krásně. Ancora qualche minuto. Oh. Děkujeme. Máme ještě poslední minutu. Pane Třaskovský, děkuji. Nejprve mi dovolte, abych zdůraznil, že chceme eh, definovat komunitární metodu a její nedostatky. Měli bychom tedy eh, se zastávat základu smluv, protože tam už máme určitý interinstitucionální základ. My jsme se shodli na Eh, interinstitucionální dohodě, která jde mimo eh, smlouvu, protože jsme zjistili, že bychom měli rozšířit náš eh, pohled. Vždycky to bylo tak, že parlament byl chápan jako součást smluv. Kromě, mimo smluv není nic stálého, protože to by byl konec Evropské unie. Pokud jde o rozpočet, tak já jsem to myslel tak, že by pro nás bylo škodlivé a negativní, kdybychom říkali, že EMS je e, součástí rozpočtu, protože potom by celá diskuze o skutečném rozpočtu e, na období roku 2014 až 2020 byla spochybněna, protože pokud by to byla součást e, skutečného rozpočtu Evropské unie, tak by bylo velmi těžké ho zničit a to by samozřejmě bylo kontraproduktivní a šlo by to proti pozice toho, pozici tohoto parlamentu, která byla přijata během vyjednávání o e, příštím finančním rozpočtovém období. Pokud jde o EMS, tak to jsou jiné finanční prostředky. To je e, taková záchranná síť a já si myslím, že by to vyslalo naprosto chybný signál směrem k občanům a uškodilo by to vyjednáváním a mm, vytvořilo by to ještě další problémy. Pokud jde o Eh, další věci, já bych eh, s tím nechtěl směšovat tu diskuzi o vlastních prostředcích. Samozřejmě, že budeme v dalším období diskutovat o vlastních prostředcích, budeme diskutovat například o různých daních. Pokud by bylo nemožné tyto daně zavést, tak bychom si neměli představit eh, posílenou spolupráci, například bez FTT. Nicméně, ve světle toho, co říkal pan Maduro a další experti, kteří na tom pracují, můžeme říci, že bez posílené eh, spolupráce by se to v části nedalo udělat. To znamená, že bychom ty prostředky odvodili z příspěvků určitých členských států. Proto eh, bych to navzájem oddělil a rád bych se pokusil eh, to formulovat tak, že máme dva, dvojí rozpočet, jednak EMS, který je určen na záchranu členských států, je to jakási záchranná síť, alespoň doufáme, že tomu tak je. A potom je tady řádný evropský rozpočet. Samozřejmě, že můžeme diskutovat otázku o posílené spolupráci v rozpočtových otázkách. Já jsem v této souvislosti otevřený další diskuze, ale dovolil bych si eh, varovat před tím, abychom zmiňovali a směšovali tyto dvě otázky protože to by eh, celé věci spíše uškodilo, než pomohlo. Ale pojďme o tom ještě diskutovat později. Děkuji. Děkujeme. Samozřejmě, že tím můžeme tuto diskuzi ukončit. Jaká jsou data, jaké jsou pevné eh, body? Máme tady zprávu pana Gualtieriho který se, která se týká eh, hospodářské a měnové unie. Eh, to znamená, že do 20. září do poledne je potřeba předložit pozměňovací návrhy. Panda eh, se hlásí. Pane předsedo, to nestačí. To nám nestačí v tomto výboru. My jsme zvyklí pracovat velmi tvrdě, nicméně si nemyslím, že to pomůže té věci, pokud na to budeme mít takto málo času. A kromě toho mám ještě jednu věc, pokud ji mohu říci. Procedurální připomínku. Tempo tecnico, la traduzione. Eh, Possiamo stabilire un termine diverso per gli emendamenti se rinunciamo alla produzione. Ale potřebujeme taky překlady. Pokud posuneme tuto lhůtu, tak nebudou k dispozici všechny jazykové verze. Tak to budeme mít pouze v angličtině. Zkrátka potřebujeme více času. Tak 27. září 27. září pro eh, předložení pozměňovacích návrhů. To je lepší. Dobře. Pane předsedo, mám ještě jednu věc. Procedurální mm, připomínku, která se týká českého hlasování nebo hlasování o České republice. Mohl by sekretariát potvrdit, že tady nebylo deset poslanců za EPP, kteří hlasovali Sekretariát mě o tom ujišťuje a já jsem toho svědkem. Neustále se uvádělo toto číslo, tento počet, někdy bylo poslanců EPP 10, ale vždycky se počítalo 9. A říkalo se 9. Nikdy jsme neřekli 10. A to mohu potvrdit. To, jsem, to rád slyším, protože v tom případě to uh, závěrečné hlasování bylo velmi těsné. Nebylo, nebylo to přijato. Bylo to těsné, protože tam bylo o dva poslance více z ECR, kteří hlasovali proti. A potom tam byl jeden nezařazený poslanec, který se zdržel. Proto, pokud tam tedy bylo pouze 9 poslanců za EPP, kteří se započítali v tom posledním hlasování, tak to bylo 11 k 11. A ne 12 k 11. Siccome lei ha chiesto il voto finale elettronico, il voto finale è stato... Dobře. My, požádali jste o elektronické hlasování, my jsme hlasovali elektronicky. Měli jsme tady elektronické hlasování, pokud nějaká politická eh, skupina hlasovala více hlasy, než jim eh, náleželo, tak to není správné. My jsme to neviděli, takže jsme to interpretovali jinak. Sì, due sono stati che hanno votato. Per... My dva jsme hlasovali rukou, ne kartou ve strojku. To je pravda. Eh, bohužel se hovoří bez mikrofonu. To je velmi delikátní situace. Nemůžeme to hlasování vrátit, nemůžeme hlasovat znovu, quindi i nomi dei votanti non sono registrati. difficile annullare la votazione. Eh, ano, samozřejmě, že je velmi obtížné anulovat celé hlasování, to prostě nejde. Pane předsedo, ta jména nebyla registrována. E, není tu žádné, žádná spojitost mezi jménem poslance a hlasováním. My víme, kdo hlasoval. E, kartou do protokolu bylo zapsáno, že jsme měli e, devět hlasů elektronických z EPP, devět elektronických hlasů z EPP. A kromě toho tam byl připojen jeden hlas, který nebyl elektronicky, který byl čistě ručním hlasováním. Vždycky jsme k tomu dopočítali ty zvednuté ruce, říká pan předseda, ale vždycky jsme zároveň měli eh, i hlasování elektronické. Pokud bychom eh, hlasovali elektronicky, tak bychom se tomu vyhli, ale celkový počet souhlasí. Celkový počet hlasů a poslanců, kteří měli oprávnění volit, souhlasí. Kolik to je? Máme tady seznam těch, kteří se účastnili hlasování, to je zapsáno v zápise. Pan předseda říká, že se nad tím musíme ještě zamyslet. Bylo to 12 11. Plus Jeden poslanec se zdržel, říká panda. Il mano 23 e il voto osob hlasovalo vednutím ruky. Jeden nezařazený se zdržel. Takže ono bylo vyhlášeno 12 pro, 11 proti, plus jeden se zdržel. Andrew, já něčemu nerozumím. Proč to říkáte teď a ne hned po tom hlasování? Teď už je pozdě. Teď to nevyřešíme. Scusa, il segretariato mi dice che domani uscirà il protocollo da cui... Zítra uh, bude zápis a pak uvidíme, jak to bylo s elektronickým hlasováním. Každopádně při závěrečném hlasování tam bylo 12 pro, 11 proti a žádný se nezdržel. Ale se l'onorevole Brons ci confermasse che si poslanec Brons tady potvrzuje, že se zdržel hlasování, čili z toho vyplývá jasně, že zápis není správně. Tak to budeme muset zkontrolovat. Dobrá. Je tu tedy výhrada k výsledku hlasování. Non siamo in grado di... No, non riesco a risalire adesso.